Chers Kolegové, naše zpravodajka, já, jsme přítomny, takže navrhuji, abychom začali. Tak se prosím posaďte. Et ainsi nous pouvons aborder le... A můžeme tedy přejít k bodu 8 programu naše místopředsedkyně Nadža Hirsch nám představí návrh stanoviska na téma 20 hlavních obav evropských občanů a podniků, mm, které se týkají fungování jednotného trhu. Paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jako výbor pro zaměstnanost jsme k některým bodům těchto 20 hlavních obav měli některé, které jsme zpracovali. Je to otázka zdravotnictví, zdraví, sociálního zabezpečení. To spadá do naší kompetence. Přiznám, že bylo obtížné na jedné straně schrnout ta témata a jsem ráda, že budeme moci udělat další krok a formou pozměňovacích návrhů to naplnit životem, protože podle mého názoru jsme v tom stanovisku ta téma jenom načrtli. Já jsem to rozčlenila takto v prvních třech bodech. Tam je oblast systému sociálního zabezpečení, především první bod způsobil že jsme se více věnovali a podrobněji sociálnímu zabezpečení. Zcela jistě jste dostali celou řadu podnětů ze strany občanů, stejně jako my. A víme, že pokud někdo se přestěhuje do jiného členského státu EU, aby tam pracoval, tak často systémy sociálního zabezpečení nefungují ani přenositelnost penzijních nároků. Je to velmi často obtížné, zdlouhavé, komplikované. Administrativní procesy v členských státech jsou velmi odlišné. Jsou tam různá pracoviště, na která se dotyčný musí obracet, takže stále zažíváme, že občané, pro občany je těžké realizovat volný pohyb osob. Proto jsme chtěli znovu zahájit diskuzi, která už probíhá několik let. A pokud někdo skutečně ví, že příštích deset let delší období se bude pohybovat mezi různými členskými státy EU, bude pracovat tu tady, pak tam, aby potom měl možnost eh, použít systém, který bude fungovat tak, jak to máme třeba s kupními právy. Ať už bude ten systém vypadat jakkoliv, možností je mnoho, ale je to jistě bod, který si zaslouží diskuzi, především politickou diskuzi. Akademicky už se to probíralo často a z různých aspektů ale tady jde o to, abychom skutečně pohnuli s, tou, s tím volným pohybem a pokud bude s ohledem na nezaměstnanost možnost pracovat v jiném členském státě, jde o to, aby tady existovala možnost využít systémy sociálního zabezpečení. Současně bychom měli také tlačit na to, aby lidé, kteří, dejme tomu, pracují pouze jednorázově v členském státě EU, měli jednodušší a rychlejší možnost, aby se jim započítaly odpracované doby. Třetí bod to je návrh na One Stop Shop. Pokud se někdo přestěhuje do jiného členského státu, aby tam pracoval, tak potřebuje práci. To je jedna věc. Otázka druhá je nemocenské pojištění, kde se hlásit, jak přeregistrovat auto, všechny tyto věci naraz. A chtěli jsme říci, že občan je náš zákazník a zákazník musí mít možnost, aby se obrátil na jedno pracoviště a vyřídil tam všechny formality. Body 4 a 5 eh, to je oblast zdraví, zdravotnictví, zdravotní karta. To je také důležité téma, které vyžaduje více inovativního přístupu, přístupu zejména aby bylo možné rychle, účinně a jednoduše zajistit eh, proplacení lékařských nákladů. Další bod se týká profesních kvalifikací a jejich uznávání. Tady jsme nedávno měli stanovisko k Bílé knize o profesní kvalifikaci. Tady jde o to, abychom to, na čem jsme se dohodli, znovu podpořili, rozvinuli tak, aby to bylo rychlejší a jednodušší to uznávání, nejen formální, ale také neformální. Důležitý bod je také nulová tolerance u případů diskriminace. Tady to musí také platit ve všech členských státech a směrnice o vysílání pracovníků se znovu dostane na pořad jednání. A ústředním bodem, který bude projednáván v příštích týdnech, je otázka důchodová. I tady, když se pohybuji po různých členských státech, musí být zaručeno, že nakonec, na konci pracovní doby, na konci odpracovaných let se mi všechno započte a nebudu trestán za to, že jsem pracoval v různých členských státech. I tady musí fungovat přenositelnost, tak aby na tom nebyli dotyční hůře. Tolik tedy v krátkosti všechny tyto body. Vím, že jich je hodně. Je to hodně témat, která sem spadají a já se těším na živou diskusi, pozměňovací návrhy. Téma volného pohybu máme, ale v realitě to vypadá přece jen trochu jinak. Děkuji. Um, merci. Alors, notre rapportrice ne... Děkuji. Víme, jaká jsou zde omezení u takového stanoviska. Jsme pouze přidružený výbor. Je skutečně potřeba být e, kreativní e, ve způsobu práce. Jsme omezeni počtem znaků, které můžeme použít. Nicméně myslím, že se podařilo pokrýt těch pět hlavních oblastí, u kterých náš výbor má mandát, má možnost vyjádřit své názory. Eh, paní Bastos bude zpravodajkou ve výboru IMCO. Eh, nyní dostanou eh, stínový zpravodajové slovo a poté dostane slovo paní Bastos, jestli bude chtít. Paní Lope Fontanie a potom paní Steinbrook. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, myslím si, že naše navrhovatelka se hodně snažila, aby eh, reflektovala eh, gro požadavku našeho výboru k tomuto tématu, hm, které se týká vnitřního trhu. Ano, my chceme vytvořit reálnou unii a tak, aby pracující mohli pracovat a ve e, všech zemích Evropské unii, ale máme hodně co zlepšovat. Ve Španělsku bohužel v této chvíli my máme hodně mladých lidí, kteří by chtěli pracovat a nemají práci a v jiných zemích také slyšíme hodně různých stížností, že je také situace špatná, takže proto e, musíme na tom pracovat a určitě můžete počítat s naší součinností. Abych skonkretizovala určité body. V bodě, v bodě jedna, ano, zde budeme hodně diskutovat o systémech sociálního zabezpečení. To je významný bod, eh, důchody, tam je hodně co zlepšovat. A také je třeba se pokusit, alespoň ve španělské verzi, je třeba skonkretizovat, eh, aby bylo jasné, o co nám jde Eh, jak jsem říkala v bodě 7, tam se hovoří o eh, kvalifikacích, které je třeba mít možnost porovnávat mezi členskými státy. To je důležité, jak jsem říkala ve Španělsku, studenti, respektive pracující, pracovníci, třeba když často jezdí pracovat do eh, Německa, tak tam naráží na hodně překážek. Proč? No, protože právě nemáme tu situaci, která by byla porovnatelná. A eh, takže hodně třeba pracovat na tom uznávání, tedy uznávání diplomu a kvalifikací. A teď, pokud jde o diskriminaci, což je jeden z dalších významných bodů, zde možná je třeba trochu to skonkretizovat, o co nám jde v tomto článku o mm, eh, v eh, eh, tomto článku o eh, těch politikách v oblasti pracovního práva, to znamená, žádnou diskriminaci nemůžeme dopustit. V zásadě si myslím, že toto stanovisko je správné, korektní, více než korektní, bych řekla. Samozřejmě na jedné stránce nemůžeme napsat všechno naše přání a požadavky a určitě díky pozněvacím návrhům ještě vylepšíme text, který i tak je již dobrý. Děkuji. Děkuji. Paní Steinbrück a potom paní Bastos. Äh, Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji zpravodajce za stanovisko. Nicméně pracovní materiál komise, který je základem tohoto stanoviska, je podle mého názoru neuspokojivý. Je to otázka 20 hlavních obav evropských občanů ohledně fungování jednotného trhu bez toho, že by se navrhly koncepty řešení. A myslím si, že to budeme muset udělat společně. A zpravodaj, jako zpravodajka za sociálně demokratickou frakci a paní Lopez, která zmínila ty body, s těmi souhlasím ale myslím si i tak, že pokud jde o zaměstnance a sociální zabezpečení, měli bychom toho tam mít více. Zmínila jste také směrnici o vysílání pracovníků. I tady můžeme udělat více. A pokud se podíváme na 20 hlavních obav, potom my ve výboru pro zaměstnanost musíme jasně říci, že se chceme zasadit za práva evropských zaměstnanců a podle mého názoru paní Hirsch nezmínila všechny hlavní obavy. Tím mám na mysli třeba veřejné zakázky, administrativní bariéry pro malé a střední podniky, aniž by to poškozovalo eh, zaměstnance. To znamená, že budeme podávat některé pozměňovací návrhy, které budou směřovat eh, k té lepší integraci. Děkuji. Děkuji. Pokud jde o veřejné zakázky, tak to je jeden z 20 návrhů, sice ale nespadá to do kompetence našeho výboru. Pokud vím, tak to také bylo takto identifikováno. E, takže e, my jsme definovali rozdělení kompetencí e, s výborem IMCO a uvidíme, možná bychom mohli i intervenovat v této věci, poněvadž ano, Eh, pokud jde o veřejné zakázky, tak eh, zde eh, již jsme vedli diskuzi, na kterou můžeme navázat. My jsme měli zprávu o podmínkách zadávání veřejných zakázek a tehdy jsme vedli diskuzi. To, myslím, byla zpráva, nevím, kdo již byl zpravodajem ve výboru IMKO, IMKO ale vedla se diskuze o té sociální klauzuli, že i ty by měly figurovat v těch veřejných kontraktech. Paní Bastos která je eh, zpravodajkou ke zprávě, tedy připravuje zprávu ve výboru IMCO. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poděkovat eh, navrhovatelce a stínovým zpravodajům. Někteří kolegové odkázali na omezení, například eh, dostupnost dokumentů a tak dále. Já si myslím, že navrhovatelka skutečně dobře schrnula hlavní problémy. Toto téma 20 hlavních obav evropských občanů, pokud jde o fungování jednotného trhu, je téma, ke kterému bych chtěla jakožto zpravodajka z IMCO říci, že strategie na tomto místě není snažit se hledat eh, jednotlivá řešení pro každou obavu, ale spíše učinit určitá doporučení pro evropské instituce, především pro Evropskou komisi. Měli bychom doporučit, eh, kde je třeba vydat legislativu a také učinit doporučení pro členské státy tak abychom mohli posílit politickou vůli a odhodlání řešit zásadní věci, které se týkají našich občanů. A také, abychom bránili nedůvěře občanů v jednotný trh. Jsou zde určité styčné body mezi tím, co dělá komise a výbory. Zdá se, že pokud je o jednotný trh, existují tři hlavní problémy. Za prvé, obecně přístupnost informací. Občané nevědí, jaká jsou jejich základní práva a nevědí, na koho se obrátit. To znamená, že často řádně nechápou výhody vnitřního trhu. a nevědí, jak z jednotného trhu profitovat. V každém případě potřebujeme informační kampaně, potřebujeme šířit informace. Zpráva paní Hirsch zdůrazňuje tuto velkou obavu a zdůrazňuje potřebu poskytovat více informací o tématech, jako jsou systémy sociálního zabezpečení pro lidi, kteří se chtějí stěhovat v Evropské unii z jednoho členského státu do druhého. Tito lidé potřebují mít informace o tom, jaké jsou administrativní požadavky, pokud chtějí například požádat o trvalý pobyt v určité zemi, eh, jaké vzdělání potřebují mít, jestli jejich kvalifikace jsou srovnatelné a tak dále. To je první hlavní nedostatek. A další problém je včasná transpozice legislativy ze strany členských států. Stále zde existují eh, nevyřízené věci. Komise eh, poukazuje na celou řadu případů eh, nedostatečné nebo pozdní transpozice legislativy. A to je také velká obava našich občanů. Je dobré, aby občané měli více práv, aby měli lepší podmínky pro mobilitu v Evropě. Je to důležité hlavně pro malé a střední podniky, aby mohly eh, pracovat v celé EU. Nicméně poté zjišťujeme, že členské státy legislativu dostatečně netransponují. A za třetí, v legislativě existuje existují velké mezery. Často mají občané očekávání. Očekávají, že Evropská unie bude schopna jít o trochu dále, pokud jde o vytváření legislativy, ale často Evropská unie nemůže jít dostatečně daleko ve své legislativě. Takže pro mě je nesmírně důležité tuto věc zdůraznit v doporučeních. pro vytváření politik. Musíme zdůraznit, že Instituce a členské státy musí spolupracovat, koordinovat se, abychom překonali tyto nedostatky, abychom nalezli odpovědi, které dlužíme občanům, které dlužíme malým a středním podnikům, především dnes v době hospodářské a finanční krize, kdy existují problémy. Je potřeba, abychom lidem dali co nejvíce příležitostí. Stanovisko tohoto výboru, výboru pro zaměstnanost, bude začleněno do zprávy odpovědného výboru. Myslím, že se do značné míry shodneme. Je zde také myšlenka toho one-stop shop, eh, jednotného kontaktního místa, eh, kde občané budou moci vyřídit veškeré administrativní záležitosti. Zároveň musíme zdůraznit obavy týkající se přenositelnosti důchodů. To je zásadní věc pro občany, aby mohli využívat mobility v Evropě. Je to důležitý nástroj, pokud má existovat řádný přístup a efektivní přístup na pracovní trh. A myslím, že bych mohla říct ještě mnohem více, ale je to všechno. Děkuji, paní zpravodajko. <clears throat> Pano, ano, ano, dobře, paní zpravodajko. Než opět dám slovo eh, našim zpravodajům, tak ještě bych doplnila paní Steinbruck. A Eh, já si kladu otázku, o co jde v Evropské komisi, protože máme Monteho bílou knihu. Já nevím, již eh, jaké knihy, jakých barev máme, komisaře Barniera, potom tyto návrhy těch 20 hlavních obav. No, to je velice podmíněno Eh, takovým tím přístupem, který se týká eh, vnitřního trhu při přecházení hranic eh, ale eh, o to tolik našim občanům nejde, co se děje, když eh, přechází hranice, protože my pořád jim říkáme, no vnitřní trh, ten má velké výhody, dokonce i pan Cameron a pan Monty potom hm, píší přípisy a dopisy o tom, jak je úžasný ten vnitřní eh, trh a to všechno se tam nějak neodráží v těch 20 návrzích. Pokud se zaměříme na těch 20 hlavních obav nebo návrhů, tak to Eh, ty se týkají tedy eh, fungování jednotného trhu, ale v případě, když někdo chce něco dělat v zahraničí, tam eh, tedy nějakou činnost provádět, to se třeba i týká, ano, i těch, té přenositelnosti důchodu, ale když chceme mít nějaký globální náhled na věc, mm, takový občan nebo podnik, jaké si klade otázky ohledně fungování jednotného trhu? Já myslím, že tady je napadají často jiná témata. A já eh, si myslím, že prostřednictvím pozměňovacích návrhů nám nic nebrání, abychom eh, ta témata nenastolili. Já určitě předložím jeden pozměňovací návrh ohledně jednoho návrhu, jednoho tématu, který vyplývá z eh, diskuzí tady ve výboru a jde o o osoby bez přístřeší, tedy bezdomovce a sociální bydlení přece to je, eh, protože eh, ta otázka eh, definice mm, dotací, mm, státní pomoci, pravidla hospodářské soutěže v souvislosti s možností, jak dotovat sociální bydlení, no to přece je <laughs> velké téma a to tam vůbec není. Takže já si myslím, že bychom měli jít za rámec návrhu komise a samozřejmě, což vy nemůžete asi udělat, ale určitě ty naše pozměňovací návrhy mohou, takže paní eh, navrhovatelko dávám slovo, abyste uzavřela diskuzi. Um, Děkuji. Děkuji za všechny příspěvky. Jota Štajdruková se, myslím, zmínila o věci jednoznačně. Je fakt, že jsme ty body uvedli sice ve sdělení komise. Tam jsou uvedeny, ale zůstává to pořád bez řešení. Je to otázka legislativy, potřeb, kde, jakou potřebujeme a její prosazení. To je dost neuspokojivé. A proto si myslím, že naším úkolem, úkolem výboru pro zaměstnanost, bude přijít s nápady, i když nebudou ještě úplně zralé a vypilované, ale měli bychom říci, jakou cestou chceme jako parlament jít. A sem patří samozřejmě tyto body. Veřejné zakázky, malé střední podniky. A myslím si, že tady bychom se do toho měli eh, vmísit pozměňovacími návrhy. Ale Myslím si, že musíme přijít s některými nápady, protože je fakt, že sociální systémy jsou problém. Nejen započítávání odpracované doby, přenositelnost, ale v těch systémech, například v důchodových systémech, pokud někdo žije a pracuje někde, v jednom státě, tak dostane relativně málo oproti jinému státu a to je automaticky nevýhoda. Ty systémy jsou založeny na jiné kalkulaci. Takže abychom měli jednotný trh, potřebujeme obavy našich občanů tímto vyvrátit. Et nous l'occasion d'y contribuer euh, lorsque... Takže <laughs> Eh, ano, čím se budeme zabývat, až se budeme zabývat zprávou paní Steinbrück o sociální dimenzi a sociální inovaci. Pardon. Takže tě jsme skončili s prezentací a harmonogram mm, nám říká, že eh, Pozměňovací návrhy eh, k návrhu stanoviska je třeba předložit do 6. března v poledne a budeme se jimi zabývat 26. 27. března a budeme hlasovat 23. 24. dubna o tomto stanovisku a výbor IMCO e, bude hlasovat o zprávě paní Bastos 19. června. Tím jsme skončili tímto bodem programu a můžeme přejít k hlasování. V bodě 9 máme zprávu paní Morel, která se týká návrhu směrnice o bezpečnosti eh, a ochraně zdraví před eh, expozicí zaměstnanců rizikům spojených s fyzikálními činiteli. Je de, de facto o elektromagnetické pole. A jde tedy o směrnici, která ale pouze prodlužuje stávající směrnici. Článek 1. Zde mám pozměňovací návrh 2, paní Karimadeli, Izabet Šetr a další, takže je to návrh, který je identický jako číslo 3, paní Rapty a budeme hlasovat o nich dohromadě a zpravodajka je proti těmto dvou návrhům. Kdo je pro? proti. Tento návrh je zamítnut. A budeme hlasovat o návrhu 1 zpravodajky, kdo je pro, proti, zdržel se, tento návrh je přijat. A budeme hlasovat nyní o celém návrhu zprávy, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Návrh zprávy je přijat, jeden hlas byl proti, jeden se zdržel, takže nyní hlasujeme o celém eh, eh, návrhu legislativního usnesení, kde pro, proti, kdo se zdržel, stejná většina. Blahopřejeme naší zpravodajce. Aha. Já jsem asi šla na to příliš rychle. Jak víte, na základě hlasování, ke kterému právě došlo, tak eh, se eh, zahájí vyjednávání s radou v rámci spolurozhodování a vzhledem k naléhavosti věci, tak bychom si přáli na základě definovaného mandátu eh, dospět k dohodě v prvním čtení. A podle článku 70 a pří, podle přílohy e, e našeho jednacího řádu, tak já musím s vámi tady prověřit e, jednak složení vyjednávacího týmu, potom povahu mandátu a e, harmonogram vyjednávání. Navrhuji tedy, aby ten vyjednávací tým byl složen z paní zpravodajky, fiktivních zpravodajů a abych já byla předsedkyní této delegace, takže nikdo není proti. Dobře. Pokud jde o vědnavací mandát, tak eh, tady, eh, takže ten bude podle toho, co jsem právě řekla, takže je to odsouhlaseno, takže první trialog s radou a s komisí se plánuje na 5. březen v 18 hodin a v sále, který teprve bude určen. Nikdo není proti, dobře, takže určitě na příští schůzi si řekneme, jak vyjednávání postoupila. Boj, bod 10, což je zpráva našeho kolegy Milana Cabrnocha. Týká se to koordinace systému sociálního zabezpečení a e, nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla. Tak, e, tedy těch režimů. Článek 1, bod 1. Zde máme návrh 14 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? přijat článek 1, bod 1, článek 9, návrh 15 pro, proti, zdržel se přijato článek 1, bod 2, opět návrh 16, pravodaj, kdo je pro, proti, zdržel se přijaté. Článek 1, bod 4, návrh 2 zpravodaje s pozměňovacím návrhem, ústním návrhem, ne, ne, to je vlastně lingvistická oprava, je to lingvistická oprava ano, je to inkvisická oprava. Dobře. Takže musíme hlasovat o tomto návrhu s tou jazykovou opravou. Dobře. Tak kdo Budeme hlasovat o návrhu 2, který byl takto změněn. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Článek 3, bod 4. Bod B, bodu II. E, návrh 3, zpravodaj, kdo je pro? proti, zdržel se. Přijat. Návrh 4, zpravodaj, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijat. Návrh 19, zpravodaj, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijat. Návrh 20, zpravodaj, kdo pro, proti, zdržel se. Přijat. Návrh je 21 zpravodaje a 22 paní Esaja jsou totožné, takže hlasujeme o dohromady, kde pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 23 a 24 stejných autorů, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 5 pana Cabrnocha, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 6 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 25 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 7 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 26 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 28 zpravodaje pro, proti, zdržel se a přijat. Návrh 30. Zpravodaj, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijat. Návrh 31 rovněž s, jazykovým, s jazykovou korekcí nikdo není proti, takže kdo je pro návrh 31 v této podobě tři, přijat 32 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se přijat 33 zpravodaje, pro, proti, zdržel se přijat 8 zpravodaje pro, proti, zdržel se přijat. 9 zpravodaje pro, proti, zdržel se přijat. 34 paní Olmen Reuten, kdo je pro, proti, kdo je pro, proti, zdržel se. Návrh 34 je zamítnut. A e, takže víza 4, návrh 10, kdo je pro, proti, e, aha, kdo je pro, Návrh 10 zpravodaje proti přijat. A e, úvodní ustanovení 5, návrh 11 pro, proti, zdržel se přijat. 6, návrh 13 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu zprávy a to elektronicky, kdo nemá kartu. Hlas, ano, hlasujte. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. 42 hlasů pro, 0 proti, jeden se zdržel. Návrh zprávy je eh, přijat. A nyní návrh Legislativní usnesení. Elektronicky hlasujeme opět. Hlasujte. Ne všichni odhlasovali. Konec hlasování. 42 pro, 0 se zdržel, Jeden proti, takže blahopřejeme, blahopřejeme zpravodaji. což znamená, že jsme přijali text v souladu s radou, takže můžeme v zásadě to odsouhlasit v plenárce. Máte technickou připomínku, tak prosím. Uh, just, just an observation. Jenom taková připomínka, paní předsedkyně. Během hlasování 75 v 70% případů, kdy se hlasovali rukou, tak vy jste vlastně ani nezvedla oči, abyste je spo, spočítala ty hlasy. Vy jste vůbec se ne, nepodívala do sálu. Je to demokratické? Já jsem zvyklá od vaší skupiny na tyto připomínky. Já nevím proč. Ano, já, si, já jsem na to myslela, že to řeknete, já si pamatuji, že jste již přišli s touto připomínkou. Dobře. Proto vám říkám vaše skupina. To jste vy. A když, jsem, eh, když jsme hlasovali, tak já jsem věděla, že eh, nemusím pečlivě eh, se dívat sval jak, protože jsem věděla, že to je drtivá většina. Tak to nemusím počítat a určitě vždycky můžete hlasovat eh, elektronicky na konci, takže neakceptuji vaši připomínku. A dostáváme se k bodu 11. Mm, to je, mm, to je Evropský rok občanů a eh, paní Zuber je zpravodajkou. Takže návrh 73, paní Sipl. Zpravodajka je pro, kde je pro? Proti? prověříme. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. 24 eh, proti, 18 pro, jeden se zdržel. Takže návrh je zamítnut. Návrh 74 pana Beckera. Kdo je pro? proti, zdržel se přijat ten návrh. 75 paní Lambert je slučitelný, takže je pro. Proti zdržel se přijat eh, článek 2, odstavec 2, eh, odrážka 2, kompromis A. Kdo je pro? Proti zdržel se přijat eh, článek 2, odstavec 2, Nová odrážka 78 hm, pana Bulanda, kde je pro? Proti. Zdržel se. Myslím si přijato, ale prověříme. Konec hlasování. 24 pro, 16 proti a 3 se zdrželi. Jasně. Přijato. Článek 2, odstavec 2, odrážka 3, kompromis B, předkládá to pět frakcí, takže já myslím, že to bude přijato. Pro, proti, zdržel se, přijato. Článek 2, odstavec 2, nová odrážka 3a na základě návrhu 13 zpravodajky, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Článek 3, odstavec 1, eh, nový odstavec 82 pana Bulanda pro, proti, zdržel se přijatel článek 3 odstavec 1, odrážka 1, kompromis C, pět frakcí předkládá, kdo je pro, proti, zdržel se přijatel Článek 3 odstavec 1, odrážka 2, návrh 86 pana Bulanda, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 87 paní Gens, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Článek 3, odstavec 1, odrážka 3, návrh 14, paní zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnut. 88, paní Kinga Gens, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat článek 3, odstavec 1, odrážka 3a, na základě návrhu 89, paní Cuberové, kdo je pro? Proti, zdržel se to je Článek 3 odstavec 1, odrážka 5, kompromis D, 5 mm, frakcí předkládá, kde pro, proti, zdržel se přijatel Článek 3, odstavec 1, nová odrážka na základě návrhu 93, paní Zipel, kde pro, proti, zdržel se přijat. Návrh Dobře, prověříme. Návrh 93. Hlasujte, konec hlasování. 20 pro, 20 proti. Není přijaté. Dobře, že jsme to prověřili. E, eh, 94, pan Becker. Kde je pro? Proti. Zdržel se. Přijaté. 95 eh, eh, s návrhem ústním návrhem. Nikdo není proti ústnímu návrhu? Ne. Kdo je pro? proti, zdržel se. Přijato 96, stejného autora, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 97, pana Bolanda pro, proti, zdržel se. Přijato 98, stejného autora pro, proti, zdržel se. A přijat 99, stejného autora pro, proti, zdržel se. Přijat 100, paní Zipel, kde pro, proti, zdržel se. Přijat 101, pana Beckera pro, proti, zdržel se. Přijat 102 paní Lambert pro, proti, zdržel se přijat. 103 paní Lambert pro, proti, zdržel se přijat. 104 pana Beckera pro, prověříme, prověříme 103. Všichni odhlasovali, takže konec hlasování a 21 hm, pro, 21 proti, návrh. Stejná situace tedy. Aha, takže EPP tady má dobré zastoupení. Tak, dobře. 104 e, nyní. To jsem započítala vše. 21 pro, 21 proti, to znamená, že to není přijato. A doplníme váš hlas a můj hlas? Ano, podle mm, našeho pravidla. Není přijato. Ne. Dva socialisté, pan Ole a vaši předsedkyně, takže ti jsou těmi jaksi špatnými žáčky, nemají sebou karty. Ne. Takhle ne. Eh, takže to zcela odmítám. 23 pro a 19 proti, takže ať je EPP přítomno jak chce, tak návrh paní Lambert je přijat. Takže děkuji, pane Oli, za vaši bdělost. 104 pana Beckera, nyní kde pro? proti, zdržel se přijat, 105, paní Zipl pro, proti, zdržel se přijat, úvodní ustanovení 1, 16 ve dvou částech, eh, návrh 16 paní Gens bez slov based on ethnicity. Kdo je pro tuto první část? Proti přijato. Kdo je pro doplnění těchto slov? Pro, proti zdrželo se zamítnuto. Úvodní ustanovení 1a na základě návrhu 1 paní Zuber, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Dis 17 paní Papadupulo, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. 18 paní Zipl, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. 19 paní Zipl pro? Proti, zdržel se přijato. Úvodní ustanovení 3 Kompromis E předkládá pět frakcí pro, proti, zdržel se přijato. E, návrh 22, paní Kinga Gens, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Úvodní ustanovení 4, nové, návrh 23, paní Papadopolo, kdo je pro, proti, zdržel se přijat to úvodní ustanovení 5, návrh 24 pana Beckera, kdo je pro? Proti. Zdržel se. A prověříme. Prověříme návrh 24 pana Beckera. Všichni odhlasovali konec hlasování. 28 pro, 15 proti, přijato. 25 je slučitelný. Paní Kinga Gens, kdo je pro? proti, zdržel se přijat. 2,26 mm, paní Regnerové pro, proti, zdržel se přijato. 3 paní Zuber pro, proti, zdržel se přijato. 27 paní Papadopulo, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Úvodní ustanovení 7, návrh S'il n'y a pas d'opposition, je vous propose d'inverser le, l'ordre de vote. De Pokud nejsou námitky, tak obrátíme hlasování na seznamu, protože eh, takže pokud máme kompromis k textu, takže prosím změníme hlasování pořadí. Takže kompromis F eh, předkládá pět frakcí, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. Já to říkám, protože podle mě nelze hlasovat o eh, pozměňovacím návrhu před kompromisem, leda, že by šlo o zrušení, o návrh zrušit text. 7. Eh, Úvodní ustanovení 7, návrh 35, paní Ziprostře pro, proti, zdržel se je přijat. Hmm, úvodní ustanovení 8, stejná situace, ale vlastně tady je návrh stažen, takže hlasujeme o kompromisu G. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. Úvodní ustanovení 9, kompromis I. Pět frakcí předkládá. Opět, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. C'est un nouveau paragraphe. Ah ouais, donc c'est deux parties du paragraphe. Donc, euh, toujours sur le... A opět k ustanovení 9 máme druhý kompromis H. Kdo je pro? Proti zdržel se. Přijat A. Ustanovení 9, návrh 47, paní Zuber. Kdo je pro? Proti zdržel se zamítnut. A poté e, máme návrh 48, paní Zipl, ve dvou částech e, e, bez slov, která tam jsou vyznačena, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato a zbytek textu, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Úvodní ustanovení 10, návrh 49, paní Kinga Gens, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. 50, paní Lambert, kdo je pro? Proti? Dobře. Nyní návrh 7, zpravodajky pro, proti, zdržel se, zamítnuto také. Úvodní ustanovení 11, kompromis je, předkládá pět frakcí, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Úvodní ustanovení 12, návrh 9, zpravodajky, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 53 pana Pupakise, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato 54 odpadá a dostáváme se k návrhu 55, eh, ustanovení 12, pan Bulant, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato úvodní ustanovení 13, eh, ve dvou částech opět. Eh, Kompromis K. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část. Ko, eh, ustanovení 13. Kompromis L. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Ustanov... nyní ustanovení, eh, tedy návrh 10, paní Zuber pro, proti, zdržel se přijato. 63, paní Plamp, kdo pro, proti, zdržel se Přijato. 64 pana Bolanda, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Mm, úvodní ustanovení 14, návrh 65, paní Regner, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Úvodní ustanovení 15, eh, návrh 66, pana Beckera, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. 17, eh, návrh 67, pana Beckera, kdo je pro? proti, zdržel se, přijat. Úvodní ustanovení 18, návrh 68, paní Zipl ve dvou částech, eh, bez slov, které jsou tam uvedena, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, zbytek textu, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Eh, takže jakmile vyhrajete, už to nechcete prověřovat. Takže návrh 69 paní Zipl, kdo je pro? Mhm, proti? Zdržel se zamítnuto. 70. Paní Sipl. Jde pro? Proti? Zdržel se přijat. 71. Ustanovení 19. Pana Beckera. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Úvodní ustanovení 22. Návrh 72. Pana Beckera. Kdo je pro? proti, zdržel se přijato. A nyní budeme hlasovat o celém stanovisku, a to elektronicky. Hlasujte. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. 38 pro, 20 zdrželi, 2 jsou proti. Blahopřejeme naší zpravodajce místo předsedkyni eh, k její první zprávě a v našem výboru. A e, pan Ory. O 28-as pontra, amikor szavaztunk, Chtěl jsem ještě zmínit bod 28. Hlasování k bodu 28. Ještě jednou. Bod 28 hlasovali jsme a já nejsem spokojený s tím, jak jsme změnili pořadí, protože do posud to bylo tak, že pokud nějaká změna, kompromis změní podstatně, tak se hlasovalo vždycky napřed o kompromisu. Neexistuje tedy obecné pravidlo, aby se hlasovalo o změně před kompromisem, ale možná, že sekretariát, který připravuje seznam, musí dát včas na vědomí tuto skutečnost, abychom si to tu neinterpretovali různě. Myslím si, že pokud se kompromis zásadně mění nějakou změnou, tak se musí hlasovat předtím, ne potom. Monsieur Sarkas. Sarkas. Sí, señora presidenta. No, paní předsedkyně, myslím si, že tady v našem výboru už máme takovou tradici, kterou vy jste i popsala při hlasování, a to je, když máme návrh, který předkládají všechny nebo hodně frakcí. V podstatě eh, hlasuje se o tom jako první, když je jasné, že to bude odsouhlaseno. To je taková praxe. A já myslím, že někdy je dobré, když je člověk konzervativní, ne vždy, ale když jsou eh, dobré věci, tak je do, dobré se jich držet a být konzervativec. Děkuji. Um, je veux dire, tout le sens d'un eh, takže smysl kompromisního návrhu je právě smobilizovat eh, maximální většinu, abychom měli co eh, nejlepší znění. A tradice nám říká, že nejprve se hlasuje o kompromisu a pane Öry, eh, vy jste přišel stejně s tou poznámkou až po hlasování, takže asi E, nejde zrovna o něco tak podstatného. A když si přečtu tady teď článek 160 odstavec 4 jednacího řádu, tak tam se stanoví, že je to článek o hlasování. Elle peut euh, également Aha, takže předsedkyně eh, Předsedkyně rovněž může navrhnout kompromisní pozměňovací návrhy. Eh, otrážka 4, pokud navrhne kompromisní návrh, tak eh, o tomto se hlasuje přednostně. Já myslím, že to je pravidlo, které jsem zde aplikovala. A vyplývá z našeho jednacího řádu, pane Ery. Já nechci měnit způsob hlasování. Souhlasím s tím, akceptuji to, ale chci, aby byla jasně formulovaná pravidla. Máme tradici, kterou jsme si zavedli, že obecně prioritně hlasujeme o kompromisních návrzích a s tím také v zásadě souhlasím. Ale v tomto výboru jsme postupovali tak, že pokud nějaký kompromis, je vystaven zásadní změně, tak se otočí. Bon, écoutez, on va pas... Tuto diskuzi, já myslím, nebudeme protahovat, když jsme při hlasování. Pokud mm, chcete přijít s tímto novým bodem, tak o tom budeme mluvit na schůzi koordinátorů. Tak to je to patřičné místo. A já vás ale vyzývám předem, abyste si přečetl článek 160 jednacího řádu parlamentu. Je to pravidlo, které platí pro výbory a i, e, zde na základě tedy jednacího řádu. E, a potom máme zde bod 12 programu a to je uznávání a propagace přeshraničních dobrovolných činností v EU. Jde o zprávu paní Harking. Jde o stanovisko paní Harking. Odstavec 1. Zde mm, máme kompromis A, který předkládají předkládá několik autorů, které, eh, kteří zastupují několik eh, skupin. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Potom odstavec 1, návrh 6, o kterém hlasujeme po kompromisu G. Potom zde máme kompromis B. Nový bod. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Poté po eh, té máme kompromis F po odstavci 1. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Podstavec odstavec 2. Kompromis C. kde pro? Proti. Zdržel se. Přijato. odstavec 2 nový na základě kompromisu D. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. K odstavci 2 nový bod na základě návrhu 21. Paní eh, Unzuli odpadá, Ronzuli odpadá a hlasujeme o návrhu 24 paní Blinkeviču. Tak kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato 25. Stejné autorky pro? Proti? zdrželo se? Přijat. K odstavci 3 máme návrh mm, pana Helmera. Eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A takže teď hlasujeme o kompromisu E. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Po, od, po té máme odstavec 3, návrh 32, paní Ronculi s ústním pozměňovacím návrhem autorky. Nikdo není proti ústnímu návrhu, takže hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se Přijato. Poté máme odstavec 4, návrh 36, paní Ronculi, za stejných podmínek, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijat. Poté máme odstavec, 37, odstavec 4, 37, Lambert, pro, proti, zdržel se. Přijat. Odstavec 5, kompromis G pro, proti, zdržel se. Přijat to. Odstavec 6, kompromis H, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Mhm. Odstavec 6, návrh 47, paní Ronzuli, kdo je pro? Proti. Kdo je pro? Kdo je pro? Návrh 47 proti zdržel se přijato. A poté máme odstavec 7, návrh 54 hm, pro, proti, zdržel se přijato, 55, paní Ronzuli, kde pro, proti, zdržel se přijat. Já se omlouvám, já jsem zapomněla, aby hlasování o kompromisu I. kde je pro kompromis I? Odstavec 7 pro, proti, zdržel se, přijat. Odstavec 8, kompromis je pro, proti, zdržel se, přijat. A poté máme odstavec 8, návrh 60, paní Plump pro, proti, zdržel se, přijat. 61, paní Esaja pro, proti, zdržel, prověříme, prověříme návrh 61. Hlasujte o návrhu 61. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. 20 pro, 22 proti, není přijat. Ne, ne, ne, ne. 24 proti, 18 pro, takže není přijat stejně. 62, paní Kinga Gens pro, proti, už nehlasujete? Kdo je pro? 62 proti, kdo se zdržel? Přijato. 63 paní Harking pro, proti, zdržel se přijato. 64, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. 65 pana Helmera ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti, zdržel se zamítnutá a takže již to nemá potom smysl. A nyní máme eh, návrh 66, odstavec 10 to odpadá, takže hlasujeme o celém textu a to elektronicky. Ne, ne, ne, pan Cabrnoch. My jsme nehlasovali o návrhu 43, omlouvám se. Oui, mais parce que nous avons... No ano, protože jsme odhlasovali kompromis H předtím, takže hlasujeme o celém textu elektronicky. Le vote est ouvert. Hlasujte. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Všichni odhlasovali, konec hlasování. 39 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Blahopřejeme naší zpravodajce. A hm, tím jsme skončili s hlasováním a nyní nás čeká výměna názoru o zprávě paní Harkin, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Chers Kolegové, prosím, posaďte se, protože jinak nám nebude stačit vyhrazená doba. A to nejde. V bodě 13. Eh, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci eh, na leta 2014-2020. Zde nás čeká výměna názoru a navrhuji, abychom nejprve dali slovo naší zpravodajce paní Harking. Thank you, Madam Chair. Uh, we have... Děkuji, paní předsedkyně. Máme před sebou nové návrhy týkající se Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Myslím si, že je důležité říci, že v současné době existuje určitý problém a to je rozhodnutí rady na konci minulého roku eh, nepokračovat s, vým, s krizovou výjimkou. Evropský hospodářský a sociální výbor byl překvapen eh, tímto eh, návrhem, tímto rozhodnutím, stejně tak jako výbor regionu a my víme, jaký je postoj parlamentu. Nicméně v kontextu toho, o čem dnes hovoříme, myslím, že to má velký vliv na budoucnost EGF. Myslím si, že se musíme poučit eh, z přeskumu v polovině období EGF a eh, měli jsme také různá slyšení, eh, ze kterých se můžeme poučit. Zásadní věci doba, jakou trvá vyřízení. Nesmíme zapomenout na to, že členské státy zde mají odpovědnost, mohou začít implementovat opatření, jakmile požádají dále míra spolufinancování, to byl problém v některých zemích, dále strop pro počet pracovníků, dále ne všechny členské státy žádají, nicméně je jich stále více, ale nejsou to všechny členské státy. Další problém je zahrnutí sociálních partnerů a synergie s dalšími fondy, jako je ESF a tak dále. Návrh samotný se soustředí na jednorázovou pomoc pro lidi, kteří přišli o práce v nejrůznějších odvětvích a oblastech. Podmínky e, jsou delokalizace do třetích zemí, e, vliv globalizace a samozřejmě e, negativní vliv propouštění na místní ekonomiku. Máme zde některé návrhy. Pracovníci eh, mají být propouštěni v, také v důsledku, mohou být propuštěni také v důsledku neočekávané krize. A doposud se hodně diskutovalo o zahrnutí zemědělců. Je zajímavé vědět, že Evropský hospodářský a sociální výbor byl proti eh, zahrnutí zemědělců. A eh, výbor regionu poukázal na to, že je to zásadní změna, která může mít velký vliv Mm, výbor regionu by navrhoval e, dva oddělené EGF. Nejde jenom o zemědělce samotné, ale také o jejich rodiny, které mohou být e, zahrnuty. E, poprvé se zde také zahrnutí pracovníci na dobu určitou nebo na omezenou dobu a OSVČ stejně tak jako majitelé malých podniků. E, to je z mé strany všechno. Já se velice těším na příspěvky odborníků a také na otázky kolegů. Doufám, že budu moci na konci reagovat. Oh, um... Dobrá, děkujeme. Nyní, vzhledem k tomu, že v Bruselu je hodně dopravních zácp, budeme muset trochu pozměnit program, takže nejdříve dáme slovo panu Carlosovi Tortuerovi Martinovi, druhému odborníkovi, který je zástupcem ředitele eh, v jednom oddělení eh, Ministerstva práce a imigrace ve Španělsku. Máte 10 minut. Paní předsedkyně, Paní předsedkyně, nejdříve děkuji za pozvání, které jsem dostal, abychom vás mohli informovat, jaké zkušenosti jsme nazbírali ve Španělsku s eh, tímto fondem. Ve Španělsku je to tak, že v letech 2008, 9, 10 a 11, čili v tom období, kdy EGF fungoval, jsme, se, jsme využili tento fond pro podporu 18 projektů. Týkalo se to téměř 10 tisíc zaměstnanců, kteří si takto mohli uspořádat eh, nově svůj život, mohli si upravit eh, své vzdělání, kapacity, v tuto chvíli se nacházíme v eh, situaci krize. 18 projektů, jak už jsem říkal, a pět z nich se týkalo globálního obchodu, 13 z nich se týkalo ekonomické krize. Takže To jsou ty žádosti, které uvádějí eh, v žádosti o pomoc a podporu jako důvod ekonomickou krizi. 16 projektů se týkalo článku 2 nařízení, to znamená sektorová krize, a jeden projekt se týkal odstavce C, Tam šlo o zóny nebo území, která byla velmi tvrdě postižena. Potom podle hospodářských sektorů, tam jsme měli projekty, čtyři, které podpořili automobilový průmysl, tři pro textilní, dva se týkaly sektoru stavebnictví, dva výroby dřevěných dveří, jeden byl pro keramiku, mramor jeden a maloobchod také jeden a jeden z projekt jsme měli v oblasti obuvy. Takže celkem 9994 dostalo přímou podporu z EGF, 67,9 byli muži a 32,1 ženy. Celkem šlo o 41 milionů euro průměrné náklady na osobu 4294 euro, což je pod evropským průměrem. Tam je 4680 euro v současné době. Na základě zkušeností, které jsme získali během tohoto období, můžeme říci něco o významu tohoto fondu. Tento fond umožňuje intenzivní spolupráci mezi dotčenými eh, stranami na národní, regionální i lokální úrovni, zejména se zapojením podnikatelů a zástupců zaměstnanců. To je zkušenost, která svede dohromady všechny dotčené strany, aby zpracovali problémy tak, kdy se, v situaci, kdy se stane, že určitý sektor zaznamenává masivní ztráty pracovních příležitostí. Jaké jsou výhody, jaké jsou eh, plusy tohoto projektu nebo těchto projektů podpořených z EGF? Výhodou je to, že je možné mít individuálně individuální pravidla šitá na míru pro specifické a konkrétní potřeby a je tu také možnost přizpůsobit ten projekt. Lepší mobilita, protože se posiluje kvalifikace dotčených osob. Můžeme říci, že 34% je kvóta těch, které jsme dokázali znovu zapojit a je to posílení schopnosti najít zaměstnání v jiném sektoru díky vysoké flexibilitě EGF. Je to otázka eh, propojení mezi všemi dotčenými stranami. Ta opatření jsou velmi konkrétní, takže jsou účinná a myslíme si, že bychom mohli vypracovat určitá doporučení, měli bychom pokračovat v implementaci, v provádění a důležité ještě upozornit na část hospodářské krize, která podle nás má největší význam. Chceme zdůraznit, že ta krize by tam měla stále ještě zůstat jako důvod pro využití uh, tohoto fondu a další téma je kofinancování. V době eh, přísné rozpočtové discipliny a škrtů si myslíme, že kofino, kofinancování by mělo být zachováno alespoň ve výši 50 protože autonomní regiony ve Španělsku mají problém eh, zvládnout těch 50 protože se všude šetří a ta podpora ze strany společenství by byla nedostatečná. Tady považujeme za pozitivní vliv pokusit se snížit nezaměstnanost. Děkuji a jsem k dispozici pro vaše dotazy. Je souhaite la bienvenue à notre... Mnohokrát děkuji. Nyní bych chtěla přivítat našeho třetího řečníka, který byl schopen dorazit. Předám tedy slovo a paní Nižole Makevičiene. Je z oddělení pro evropskou strukturální podporu z ministerstva sociálního zabezpečení a práce v Litvě. Máte 10 minut. Labai diena. Pone pirmininkė, parlamento nariai ir, ir visi kiti čia dalyvaujantys svečiai. Paní předsedkyně, vážení poslanci, návštěvníci. Na úvod bych chtěla říci, že jsem velice ráda, že zde mohu eh, být a určitě není problém, jestli eh, nevyslovujete mé jméno eh, správně. Jsem velice ráda, že můžu být zde ve výboru, abych prezentovala zkušenost s implementací EGF v Litvě. Máme hodně zkušeností. Začali jsme totiž využívat tohoto projektu od samého začátku. A během času, který jsem dostala, bych vám chtěla říct něco o zkušenosti v Litvě. A chtěla bych také představit náš názor e, týkající se e, nařízení e, o EGF pro léta 2014 až 2020. V Litvě hlavními institucemi, které řeší EGF, jsou následující instituce. E, ministerstvo je řídícím orgánem, je to Ministerstvo sociálního zabezpečení a práce. E, zároveň se do toho zapojuje Ministerstvo hospodářství, to se zabývá otázkami toho, zda daná společnost nebo dané odvětví trpělo dopady globalizace. To znamená, že rozhodnutí nečiní pouze naše ministerstvo, ale také ministerstvo hospodářství. A rovněž eh, se EGF zabývá, zabývá tripartita eh, a sociální partneři spolu s Ministerstvem sociálního zabezpečení a práce. Chtěla bych poukázat na skutečnost, že sociální partneři nicméně nepřispívají eh, k aplikaci nebo využití eh, podpory, pouze představí své stanovisko. To je, myslím, důležitá věc. Litva implementovala do posud pět projektů Měli jsme příležitost implementovat jeden z projektů jako jedni z prvních. Eh, tehdy eh, bylo propuštěno eh, mnoho zaměstnanců z jedné textilní společnosti a my jsme požádali o podporu z EGF. Dále jsme měli propuštěné v jiných eh, společnostech a poště jsme využívali revidovaného nařízení. Měli jsme tři odvětvová využití. Všech pět projektů bylo implementováno úspěšně, tyto projekty byly dokončeny a dosáhli jsme také dobrých výsledků, i když eh, výsledky nebyly stejné ve všech projektech u těch posledních tří projektů naše práce byla usnadněna tím, že podle NAC 2 je Litva jeden region a tyto tři projekty tedy byly předloženy jménem eh, celé země. Nejlepší výsledky eh, byly Eh, zaregistrovány tedy při pomoci lidem z jednotlivých společností. Obecně lze nicméně říci, že eh, na 90 eh, účastníků projektů skutečně profitovalo z těchto projektů. Využili jsme asi 70 financování, které bylo dostupné. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při implementaci prvního projektu, kdy, jak jsem zmínila, zkrachovala eh, textilní společnost. Eh, tam úspěšnost byla až 99 A u těch odvětvových projektů eh, tam jsme dosáhli, nebo tam, jsme, tam došlo k využití fondů ze 69 Podařilo se nám většinu pracovníků, nebo najít většině pracovníků zaměstnání, ať už dočasné nebo trvalé. A pokud jde o to, co vyplývá z nařízení, snažili jsme se využívat nejrůznějších aktivních opatření. Vláda, eh, kromě opatření vyplývajících z nařízení, připravila také další opatření eh, na pomoc propuštěným lidem. Řada z těchto opatření byla úspěšná a lidé byli schopni najít si nové zaměstnání. Máme celou řadu dobrých příkladů. Některé z těchto příkladů eh, byly zveřejněny také v publikaci Komise o úspěšných využitích fondu EGF. Zorganizovali jsme také konference, kam jsme pozvali účastníky projektů. Eh, tam hovořili o svých zkušenostech, hovořili tam také zástupci průmyslu. Nicméně naše zkušenost eh, má dvě stránky. Samozřejmě EGF je specifický cílený fond, který se soustředí na individuální potřeby propuštěných pracovníků, e, včetně individuálních plánů na zaměstnanost. E, to znamená, že pomáhá lidem se přeškolit případně a nalézt novou práci. Pozitivní zkušenost z procesu aplikace eh, byla, se také týkala toho, že došlo k navýšení spolufinancování až na 65 eh, Zároveň zde eh, tedy byla, byla dodržena ta hranice 500 pracovníků. V podstatě jenom jeden případ, jeden projekt byl způsoben vlivy globalizace. Jinak jsme měli pro propuštění pracovníků v Litvě jiné důvody. Snažili jsme se využít nejrůznějších opatření. Nicméně Jedním z dalších důvodů EGF je flexibilita, eh, pokud jde o převod eh, peněz mezi rozpočtovými položkami ve chvíli, kdy se eh, mění potřeby Lidé například eh, si chtějí založit svůj eh, vlastní podnik a tato flexibilita nám při pomoci těmto lidem skutečně pomohla. Pokud jde o eh, nedostatky nebo určité problémy, kterými jsme čelili při využívání fondu EGF, byly následující. Je, kde, je zde skutečně dlouhá časová lhůta na podání eh, žádostí. Samozřejmě nemáme recept na to, jak tuto věc řešit. Dále dalším problémem je, že eh, členské státy musí přispívat. Eh, pokud nemají členské státy dostatek peněz na projekt, není, je lepší, aby se členský stát vůbec o podporu neucházel. Existuje zde možnost využití financí také z ESF, možná někdy efektivnější využít ESF, než čekat na podporu z EGF. E, lidem je v podstatě jedno, odkud peníze podporu dostanou. Pokud je o výsledek využívání fondu EGF a ESF, není zde až tak uh, Eh, velký rozdíl, nicméně využívání financí z ESF je často jednodušší. Eh, naše eh, země prochází hospodářskou krizí a samozřejmě se snažíme využívat prostředky co nejefektivněji. A tak EGF je důležitým zdrojem podpory. To jsou tedy stručně naše zkušenosti. A na závěr, abych to schrnula, bych chtěla požádat, eh, poukázat na to, že Litva má eh, výhradu přeskumu, pokud jde o rozsah nového návrhu zařízení, eh, nařízení, protože se zde zahrnují další nové skupiny lidí a to je otázka Někteří říkají, že je dobrý nápad, aby i zemědělci byli zahrnuti jako, cílo, zahrnuti jako cílová skupina. Nicméně, pokud se na to podíváme eh, ze širšího pohledu, je otázka, jestli je to dobrá věc a eh, jakým způsobem se zemědělci liší od ostatních. Eh, neznevýhodňujeme zde jiné skupiny. Proč by zemědělci měli být extra vyčleněni? Nechci zacházet příliš do detailů návrhu, který máme před sebou. Nicméně se domnívám, že ten požadavek 50 zaměstnatelnosti pracovníků to není eh, dobrý návrh. Zároveň zde existuje otázka, eh, pokud jde o těch 60 5 spolufinancování. Komise bude muset rozhodnout, zda spolufinancování bude 65 nebo méně. E, nemůžeme tedy jednoznačně říci, že bychom podpořili veškeré změny nařízení, tak jak jsou navrženy. Takže to byly připomínky k novému nařízení z mé strany a jsem, těším se na vaše otázky. Děkuji, tím se dostáváme k poslednímu řečníkovi, to je pan Wolfgang Husman, který je ředitelem e, pro e, fondy pro zaměstnanost na ministerstvu práce a sociálních věcí v Německu. Prosím. Ano, děkuji za pozvání já jsem tu v nové funkci, já jsem eh, spolupracoval s vaším výborem tehdy na ministerstvu práce a jsem rád, že tu jsem v nové funkci, jsem rád, že mám 10 minut eh, řečnické doby, protože normálně zpravodaj dostává 2-3 minutky. Takže krátce ke zkušenostem z Německa s fondem EGF, konkrétními projekty. Čeho jsme dosáhli? To je přehled projektů, které jsme zahájili v rámci EGF. Tady vidíte BenQ, Nokia, Karman, Heidelberg a Drog. Máme tady pět žádostí. Myslím, že to bylo 600-700 dotčených zaměstnanců a s prostředky EGF jsme dokázali najít práci pro 390 z nich, což je 58 eh, Výsledky u jednotlivých projektů se liší, protože míra integrace se pohybuje mezi 30 až 80 procenty. Závisí to také na konjunkturní situaci, to znamená, jak vypadá konjunkturní prostředí, protože ne každá rekvalifikace vede automaticky k tomu, že si člověk najde jiné místo, pokud je zrovna slabá konjunktura. Závisí to velmi často také na eh, stupni vzdělanosti dotčených osob, zaměstnanci, kteří mají lepší kvalifikaci, ukazují také, tam se ukazuje, že jsou ochotni se vzdělávat dál takže v rámci EGF je možné potom použít různá, různé nástroje, různá opatření, tak abychom dokázali oslovit eh, dotčené skupiny. EGF pro Německo eh, přinesl dobré výsledky, ale pokud jde o konkrétní údaje a opatření, tak zjednodušeně řečeno s ohledem na nástroje trhu práce, který je v Německu velmi široký, je to taková ta třešnička na dortu. Proč? hlediska trhu práce máme celou řadu odpovědností. Zažili jsme velké vlny propouštění. Dále tu máme spoluúčast a spolupůsobení, participaci jednotlivých stran v podnicích, odborů, podnikových rad na sestavování eh, sociálních plánů. Pak máme celou řadu nástrojů pro transfer uvedu jenom eh, sociální plán při transferu pracovníků. Pro nás je důležité také propojení eh, v EGF eh, těch jednotlivých opatření. EGF, když hovořím o tom, že je to třešnička na dortu, tak nám přesto nabízí abychom vylepšili a zmnožili své činnosti a služby, které poskytujeme, protože poskytuje podporu pro transfery a v rámci EGF můžeme dále rozvíjet už vyzkoušené postupy a vytvářet nové, proto abychom oslovili cílové skupiny. Je to tedy směs, mix z poradenství a rekvalifikace, tak abychom měli další rozvoj. Například eh, někteří lidé se kompletně přeškolili Eh, přišli o práci, začali pracovat v úplně jiném oboru, jiní řekli, že se chtějí zase dovzdělat, eh, aby si doplnili vzdělání, to znamená studium. To znamená, že ta paleta je velmi široká. Někteří dokázali navázat eh, po rekvalifikaci znovu ve svém odvětví. Tady tedy EGF a Němec, pokud jde o Německo, může nabídnout různá opatření, tak aby se lidé rozšířili svoji kvalifikaci. EGF, jak už jsem říkal, může pomoci zejména u těch méně vzdělaných, u starších zaměstnanců. To se ukázalo v čase. Realizace v členských státech, jak jsme slyšeli, se různí a celkově, musíme říci, u všech projektů máme míru integrace pouze 12 takže je otázkou, jak je možné tuto míru integrace zvýšit. 11 eh, pro takovýto nástroj je zklamání, ale Víme také, že rozhodující je, jak vypadá politika na trhu práce v národním měřítku a v Evropě, v členských státech se toto velmi liší, pokud jde o aktivizaci a aktivní politiku trhu práce. Důležití jsou sociální partneři, v Německu je to centrální prvek těchto opatření v rámci EGF a to znamená, že členské státy, pokud chtějí dále rozvíjet EGF, musí uvažovat, jak si eh, připraví svoji národní politiku na trhu práce, protože ta souvislost tam je. Jeden kritický bod máme, naše zkušenost ukazuje, že EGF má sloužit jako soubor nástrojů pro zásah eh, intervenční v době krizi. Ale 9 až 11 měsíců je příliš dlouhá doba, je to velmi pomalé, je to příliš krátký zásah. Kdybychom se nedohodli na úrovni podniku se sociálními partnery, tak i Německo by určitě nedokázalo schválit ty žádosti, podat je, vypracovat je. Tady bychom se měli zamyslet nad tím, jak zkrátit tu lhůtu nebo tu dobu od podání žádosti. Pokud je o Německo, jak už jsem říkal, pro nás EGF je taková ta třešnička na dortu. Pokud se podíváme na celou paletu opatření na trhu práce, tak eh, my bychom to dokázali i bez něj. Myslím si, že je tu jedna chyba. A ta chyba Ukázalo se, že jen 10 až 15 prostředků se čerpalo z EGF. Pokud máme takovéto instrumentárium a zjistíme, že se nevyčerpá, tak je třeba začít uvažovat o tom, proč, kde je problém. Myslíme si, že komise tady podle mého názoru jde špatnou cestou. Snaží se tu oblast těch, kteří mohou čerpat z EGF, rozšířit. A když se podívám do předpisů a zjistím, že pět šestin prostředků má jít do zemědělství, tak si říkám, že by se to nemělo týkat tohoto výboru v budoucnu, ale spíše výboru zemědělského. Pokud se půjde skutečně touto cestou, že dobře míněné nástroje EGF pro trh práce se takto odkloní, máme tam, budeme tam mít zemědělce, budeme tam mít osovač a budeme tam mít i podniky a to, co zbyde na ostatní, by bylo, byla jedna šestina a to si myslím, že pro trh práce jako krizový nástroj nebo nástroj v době krizí pak už nebude účinné. Můžeme argumentovat tak, že řekneme, ano, máme dohody o volném obchodu, je to zátěž pro zemědělce, ale vezměte prosím na vědomí, že pak bychom mohli říci, že je to zemědělský nástroj, který patří do zemědělství, ale není to už potom definované jako nástroj pro intervenci na trhu práce. Další bod u toho nového nařízení. Pojem krize podle nás je zcela nejasný v tomto nařízení. Je tak nejasný, že Oblast aplikace EGF jako celku se podstatně rozšíří, eh, rozmělní a my v Německu hovoříme, že EGF v této podobě určitě nechceme mít. Děkuji. Ehm, Děkuji. Byste nezmínil jednu věc. Možná to by bylo užitečné si vyslechnout váš názor a to prodloužení eh, toho krizového mechanismu. Eh, naše zpravodajka eh, to zmínila, řekla, že Evropský parlament se vyslovil pro tento mechanismus, tak by bylo užitečné, kdybyste k tomu se potom také vyjádřil, ale dostanete potom slovo, až budete reagovat na otázky. Kdo si přeje slovo? Madame Bauer. Paní Bauerová, paní Blinkevičuté, pan Dardan, pan Sarkás, paní Beres taky. A zpravodajka. Dobře, takže začneme paní Bauer. Děkuji, paní předsedkyně. Prezentace byly velmi zajímavé, děkuji. Mám tři krátké otázky na přednášející. Jedná se o kofinancování. Jaké zkušenosti jste udělali s kofinancováním? Jaké nástroje? Jaké zdroje jste pro kofinancování mohli využít? Druhá otázka, ta se týká zemědělství. Jde o to, potřebovali bychom vědět, kolik peněz jde do zemědělství. A myslím si, že není úplně správné, aby tento fond podporoval i zemědělce. Třetí otázka. V poslední prezentaci jsme slyšeli, že EGF a ESF by se měly harmonizovat. Kde vidíte možnost takovéto harmonizace? Madame Blinkevičiūtė, Pani Blinkevičiūtė, potom pan Darden. Pirmininkė, aš irgi dėkoju visi. Ano, já bych také chtěla poděkovat řečníkům. A bylo pro nás velice užitečné, že jsme si mohli vyslechnout zkušenosti členských států při využívání fondu EGF. A vaše návrhy jsou pro nás velice důležité, pokud jde o budoucí výhled. Já bych chtěla nejdříve zdůraznit, že EGF využil 15 prostředků, které byly k dispozici. A to je jasný signál. Eh, jasně to ukazuje, že je potřeba změnit určitá pravidla. Eh, ukazuje se, že některé členské státy využily podporu efektivně v některých odvětvých oblastech. Takže když se rozhodneme, že EGF je potřeba, nemyslíte si, že ta hranice set pracovníků není dobrým měřítkem? především pokud se podíváme na větší členské státy. Musíme nalézt způsoby, jak pomoci lidem, kteří jsou propuštěni z práce. A další věc. E, zdá se, že EGF eh, má dostatečné zdroje, pokud tady většina nepoplyne pouze do zemědělství. Možná bychom mohli zvýšit eh, to procento ze 65% na 75%, nebo tak nějak. Co se o to myslíte? A další věc, Zadá se, že je zde nový požadavek, že 50 lidí musí být znovu zaměstnáno eh, do určité doby. Jaká by to měla být pracovní místa? Měla by to být eh, trvalá pracovní místa? Odborník z Německa řekl, že během 12 měsíců se mohou objevit nové příležitosti eh, zaměstnání, zcela jiná kariéra. Proč tedy nezahrnout Eh, období školení a rekvalifikace do tohoto období. A další otázka se týká zemědělství. Proč eh, bychom eh, měli zahrnout zemědělství, pokud bychom ho tedy zahrnout chtěli? Pokud k tomu dojde, musí zemědělství dodržovat stejná pravidla. Pokud v tomto sektoru bude propuštěno hodně pracovníků, potom samozřejmě mohou využít fondu. Ale poté to asi nebude spadat do kompetencí našeho, výboru. Dobře, pan Darden, potom pan Sarkas. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat expertům za jejich zkušenosti a e, já eh, v podstatě rád jsem to slyšel, protože to jenom eh, i podporuje naše stanovisko eh, vůči tomuto fondu. Ono k tomu nejsou potřeba důkazy, protože to víme, jak to bylo se čerpáním tohoto fondu a ne všichni, kteří čerpali, mohli nalézt práci, i když to řadě z nich hodně pomohlo. Takže na základě toho, co jsem slyšel, tak je jasné, že to kritérium krize je pořád ještě užitečné, když se podíváme v podstatě na eh, eh, ty projekty nebo na to čerpání, tak je to většinou spojeno s krizí. A potom mám otázku na zapojení sociálních partnerů, protože to je téma, o kterém jsme již mluvili a to, že je třeba, aby v tom novém nařízení to bylo nějak ošetřeno. Také je třeba i Eh, zajistit tedy eh, určitou úroveň financování a také i všichni souhlasíme, že rozšíření na zemědělství není vhodné. A tady je třeba si to rychle objasnit. Zde eh, v našem parlamentu a vím, že tady teď je to téma marginální dnes, ale zde výbory naše mají různé kompetence a tady tento fond zůstává v oblasti zaměstnanosti a ne, ne v zemědělství protože se týká všech pracujících. A potom eh, eh, zkrácení lhůty. To jste zdůrazňoval lhuty na zpracování žádostí, protože Eh, ta doba, která uplyne mezi propuštěním a mezi mm, intervencí z fondu, tak to je doba dlouhá. A já se ptám, co navrhujete? Jak zkrátit tuto lhůtku, lhůtu pro mm, reálné čerpání z fondu? A poslední otázka, eh, ta se týká intervence Eh, našeho eh, německého příspěvku našeho německého kolegy. Mě ten váš závěr překvapil, že eh, v této formě již ho nechcete, ten fond, ale v jaké formě tedy chcete tento fond pro globalizaci? Možná není perfektní, takže ho můžeme zlepšit, ale zrušit to, no to by byla chyba, tak bych to rád, abyste to upřesnil. Děkuji. Děkuji kolega Sarkas. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci eh, poděkovat eh, našim expertům. Eh, to nám hodně pomůže v naší práci v příštích týdnech a dovolte dvě otázky na španělského německého experta. Zdali by mohli rozpracovat dvě zajímavé otázky. V Německu byste řekl velice jasně, jak ten fond se čerpá a e, i e, že se používá jaksi doplňkově k jiným národním politikám, které se týkají restrukturalizací a krize. Vy jste řekl, že to je klíčové právě pro e, to, abyste mohli působit efektivně, ale já se ptám, jak podmiňujete tedy používání fondu a jak to zapadá do vašich národních eh, politik restrukturalizace. Na španělského experta, kromě toho, že mu chci poděkovat eh, za to, že vyjádřil tedy tu pozici Madridu a Barcelony a eh, je to vynikající, jak vy tam působíte teď v době, kdy tato země je tak strašně postižena krizí. Tak já bych rád, abyste se podívali ještě na zemědělství. Já Eh, chápu, že hájíme eh, tezi komise a mm, takže eh, Španělsko je druhý největší stát, který čerpá ze zemědělského fondu, ale nejvíc jsme postiženi asi globalizací a všemi těmi neblahými jevy a otevření trhu se zemědělskými komoditami a tak dále. To je, mě by zajímal názor Španělska, to znamená, pane Tortuero, co se stane se Španělskem, až ty fondy určené zemědělství nebo eh, eh, protože tady je riziko. Eh, co se stane s těmi fondy pro zemědělství? Je zde riziko. Děkuji. Děkuji. A teď já, kromě prodloužení mechanismu, krizového mechanismu, tak také já mám dva, tři body pan Husman řekl 9 měsíců, to je příliš dlouhá doba a v tomto případě tedy jakou lhůtu byste si představoval a co ti dva ostatní experti, souhlasíte se zkrácením lhůty pro čerpání? A pořád ještě k otázce eh, eh, lhůty protože eh, nejprve je tady taková lhůta pro pozorování a potom je třeba zmobilizovat ty prostředky z fondu, eh, dát je k dispozici. Eh, a já mám otázku tedy na paní Makeviče z Litvy. Ta nám říkala, že mm, eh, dřív, že to bylo lepší z toho sociálního fondu. Proč? Tam je to lepší. A ještě na všechny tři experty mám tři věci. Za prvé, Myslíte si, že bychom měli definovat i nějaký věkový limit pro čerpání z fondu, protože v tom fondu jde o to eh, rekvalifikovat, tedy znovu mobilizovat eh, ty pracovníky, aby mohli znovu začít pracovat, tedy přejít na novou práci. A viděli jsme případy, třeba šlo o starší pracovníky, téměř v důchodovém věku nebo před důchodem. No a potom, e, e, ale když samozřejmě to neznamená, takový důchodce může být v, dobrém, v dobré fyzické kondici, že věnuje se zahrádkaření a podobně, takže může být v dobré kondici a pracovat na trhu. Ale já se ptám, myslíte pro nějaký věkový limit? A druhá otázka. Tady máme dvě kritéria pro použití fondu. Eh, tedy musí být ten region postižen nebo ten podnik. A já se ptám, v případě Německa s Nokií, tam někdy často máme dojem, že v tomto případě čerpání fondu, tedy v případě takového konkrétního podniku, specifického podniku, tak v podstatě ten eh, fond jak si se použije v rámci takové té strategie, tedy, eh, eh, která se týká delokalizace podniku. Podnik pak delokalizuje. Já, takže když máte co dočinit s nadnárodní společností, tak je třeba, aby ty programy tohoto fondu se aplikovaly, to ano, ale eh, eh, ale musíme přece chtít eh, po té nadnárodní společnosti, aby také zaplatila něco ze svého, tedy pokud jde o pomoc těm hm, propuštěným. Třetí série otázek. Ta se týká Eh, ponaučení, která lze z toho vyvodit, eh, tedy z fungování fondu proti globalizaci a ve srovnání se sociálním fondem. V tom smyslu, že já jsem pochopila, nebo mám dojem, že v tomto globalizačním fondu, tak eh, tam se pomáhá eh, lidem spíše individuálně, tedy jaksi programy na míru. Je to tak skutečně v terénu a je třeba z toho vyvodit nějaká ponaučení i pro fungování sociálního fondu. A třetí věc. Zdali bychom neměli využít novelizace této legislativy proto, abychom lépe propojili ustanovení, která existují pro pomoc těm propouštěným zaměstnancům a možností i zmobilizovat ty mikroúvěry pro ty eh, eh, to, to již máme tedy v tom, v, těch, v tom evropském programu, tak abychom pomohli těm, kteří případně chtějí začít podnikat a tak podobně. Takže paní zpravodajko. Thank you, madam, and thank you. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také eh, třema expertům. A vaše příspěvky byly velice zajímavé. Já mám několik otázek. Nejdříve na kolegu ze Španělska. Na Karlose. Eh, bylo zajímavé doslechnout se, z, že ve Španělsku pět eh, těch projektů bylo kvůli globalizaci a třináct kvůli Eh, krizi. Eh, v Litvě eh, byl důvodem, byla globalizace důvodem pouze v jednom případě. Takže myslím, že je potřeba zohlednit tu, ten důvod krize. Dále španělský kolega, vy jste řekl, že chcete pokračovat s tím důvodem krize. Hovořil jste o 65% spolufinancování, které bude potřeba. To bude dostupné podle nového návrhu ve chvíli, kdy členský stát eh, má nárok podle konvergenčních kritérií. Myslím, že to do toho Španělsko spadá. A pokud jde o pracovníky v zemědělství, mě by zajímalo, jestli si myslíte, že článek 4.2 není dostatečně flexibilní. Eh, tam se hovoří o malých pracovních trzích a eh, eh, o malých pr- pracovních trzích a, a hovoří se tam o tom, že tam může být výjimka z toho pravidla minimálně 500 pracovníků, kteří jsou pro vpuštění. Myslíte si, že to je dostatečně flexibilní nebo chcete více flexibility? A e, Začali jste s intervencemi, když jste zažádali o EGF, nebo jste čekali, až budou peníze poskytnuty? A kolik z fondů jste využili? A na kolegyni z Litvy, vy jste říkala, že e, výsledky jsou jiné podle okolností. E, co si myslíte, že mělo největší vliv na rozdílnost výsledků? A dále bych se chtěla zeptat, začali jste s těmi iniciativami okamžitě. Eh, říkali jste, že by bylo možné eh, možná lépe využít fondy ESF, takže využívali jste nějak eh, kombinaci různých fondů na pomoc propuštěným pracovníkům. Pokud jde o spolufinancování ESF, já si nejsem jistá, jaké je, možná je to tam trochu velkorysejší než u EGF. Hovořila jste také o rozsahu, o výhradě. Eh, v souvislosti s rozsahem, zda to má eh, být aplikováno i na zemědělce. Eh, to by mě rozhodně zajímalo. A pokud jde o kolegu z Německa, vy jste poukázal na dobré výsledky z Německa. Jsem ráda, že to říkáte, i když jsem slyšela i jiné informace. Řekl jste, že komise dělá chybu, že to rozšiřuje i na zemědělce. Já bych se všech třech chtěla zeptat v tomto kontextu. Za prvé, máte pocit, že by zemědělci měli být zahrnuti? Za druhé, pokud budou zahrnuti, měli by být zahrnuti na stejném základě jako jiní pracovníci nebo na jiném základě? A pokud to bude na jiném základě, potom mělo by být na komisi, aby rozhodla o kritériích a měly by se zde využívat aktiv přenesené pravomoci? A na závěr, myslím, že už jste k tomu něco řekli, ale ještě jednou. Kolega z Německa hovořil o krizi. Eh, podle nového nařízení eh, prý krize je definována příliš volně. Mě by zajímalo, jak byste to chtěl eh, zúžit. Eh, hovořím o článku 2b. Tam se hovoří o propouštění pracovníků kvůli eh, výraznému narušení eh, místní, regionální nebo národní ekonomiky, kvůli neočekávané krizi. Musí se prokázat, že tam propojení a propouštění a krize. Může například dojít k záplavě, nebo třeba můžeme mít vulkanický prach který může vést eh, ke krachu některých společností. Takže jakým způsobem byste tu definici chtěl zúžit, aby byla přínosná? Děkuji. Já jsem si jistá, že určitě naši tři experti odpoví na všechny otázky a že každému bude stačit pět minut. Eh, navrhuji stejné pořadí a tudíž začneme paní Makevěči. Ačiū labai. Ačiū labai. Děkuji. A děkuji za celou řadu otázek. Já se budu snažit soustředit na ty nejdůležitější a možná nebudu schopná odpovědět na všechny z nich. 65 spolufinancování, to je určitě lepší než 50 A Pro Litvu 85 v rámci ESF e je ještě lepší než těch 65 z EGF. Paní poslankyně správně řekla, že nyní eh, Litva dostává financování z ESF a tam je spolufinancování 85 To je tedy dobrá věc. Litva použila intervenční opatření okamžitě eh, při podání žádosti. Využili jsme eh, financování z národního rozpočtu, z rozpočtu pro zaměstnanost. Bez eh, těchto financí bychom nebyli schopni zahájit projekty. Snažili jsme se tedy kombinovat různé zdroje financování. Snažili jsme se spojit tyto zdroje. Eh, tak už, už vlastně také sociální fond a fond pro zaměstnanost. Co by mohlo zlepšit situaci, jak by se mohla zkrátit lhůta? Eh, vím, že eh, v Litvě to trvá určitou dobu, než zhodnotíme projekty. Nicméně tři měsíce by byly perfektní. Vím, že je těžké dosáhnout tohoto časového limitu. Pokud bych já měla rozhodovat, potom myslím, že bychom se měli snažit eh, řešit problémy, eh, které máme. Do odvětvových projektů nemůžeme zahrnout eh, společnosti, které eh, nejsou z daného odvětví. Eh, nicméně, proč to není možné? Možná bychom eh, mohli případně zahrnout další podniky pracující ve stejném odvětví. Myslím, že by zde byla dobrá flexibilita. Německý kolega správně řekl, že se nesoustředíme dostatečně na řešení problémů, že se nesnažíme být dostatečně specifičtí. Pokud jde o kapitolu číslo 4, eh, tam je ta hranice 500, Současné nařízení a budoucí nařízení stanovuje možnost eh, podat žádost i v případě méně propuštěných pracovníků. Ale pokud hovoříme o počtu propuštěných pracovníků, 500 propuštěných pracovníků pro Litvu, eh, tam to musíme eh, dodržovat, to je příliš vysoká hranice. Protože asi 1,2 eh, podniků zaměstnává 500 eh, lidí. Takže tato hranice je pro naši zemi problém. Pokud jde o zemědělství, k tomu asi nic nového neřeknu, už jsem se toho dotkla při úvodu. Ehm, zemědělci mohou přicházet o zaměstnání kvůli krizi, kvůli nenadálé krizi. Podle postupu, jak je stanoven, pokud, budou, pokud přijdou o práci, eh, budou mít stejné eh, sociální zabezpečení ze zákona eh, jako kdokoliv jiný. Není možné například v Litvě, abychom měli jinou kategorii pro zemědělce, když jsou eh, propuštěni. Já doufám, že jsem odpověděla na většinu otázek. Pokud jsem na něco zapomněla, tak se omlouvám, když tak mě to připomeňte. Merci. Děkuji, pan Carlos Tortuero Martin. Ano, děkuji. I já se pokusím zareagovat na většinu otázek, které mi byly položeny. Za prvé, zde jsme slyšeli o financování. Ve Španělsku ty fondy pro financování, eh, ty přiná, ty jdou do rozpočtu autonomních oblastí. E, takže ta část, kterou spolufinancuje stát, tak to se e, realizuje prostřednictvím dohody, která je podepsána mezi e, mezi tedy orgánem, který spravuje fond a zástupci, kteří mají na starosti politiky zaměstnanosti v těch autonomních oblastech v jedných případech a e, v některých případech jsou to ti, kteří mají na starosti fiskální politiku. Takže tady je příspěvek z těch regionů našich autonomních oblastí. Je to spolufinancování, které e, přináší tedy ten region e, a ne stát. A teď pokud jde o ta obecnější témata, která jsme se slyšeli, jak doplňuje Eh, tedy tento eh, fond eh, pro globalizaci, jak se doplňuje se sociálním fondem. To jsou dva fondy, které se mezi sebou jasně doplňují. Ten sociální fond je fond, ze kterého se financují strukturální politiky, což de facto se dotýká všech občanů, kteří se ocitli v takové situaci, kdy musí zlepšit své kvalifikace, vzdělávat se a podobně. Takže tam jsou, to má, tento fond má své národní a evropské strategie, které se financuje a které se plánují na několik let a, eh, a které tedy stanovují další, další cíle. Když to fond pro globalizaci, ten globalizační fond podle mě je úplně odlišný, poněvadž je to akční fond, který má intervenovat krátkodobě, okamžitě, má reagovat, aby e, došlo k prevenci velkých problémů v konkrétním okamžiku a by nedošlo k tomu, že velký počet e, lidí přijde o práci najednou. Takže mm, v tom, z tohoto pohledu každý ten fond má svoje pole působnosti, ale vzájemně se doplňují. E, španělská zkušenost týkající se e, té délky mm, období, tedy e, kdy se až dojde ke čerpání z fondu, globalizačního fondu, tak podle mě ta doba je strašně dlouhá, než vůbec někdo může čerpat z tohoto globalizačního fondu. Eh, ta obdoba interních jednání, vyjednávání, mezi okamžikem, než, když se předloží projekty, potom ty všechny diskuzi mezi tedy eh, komisí, parlament a tak dále. To znamená, že ty mm, projekty nemohou být hned akceschopné, tak jak by měly, protože k tomu ten fond je určen. Ano, eh, pomáhá k tomu, aby bylo eh, možné tedy na úrovni těch regionů anticipovat. Anticipovat eh, a často to dělají prostřednictvím hm, tedy regionálních operačních programů či sociálního fondu. U nás každý kraj, každý region má svůj vlastní operační program a nebo musí i reagovat z vlastních eh, rozpočtů těch autonomních oblastí, tedy regionů. To znamená, že E, ta pomoc z globalizačního fondu, jakmile dorazí, tak v podstatě doplní již ty e, aktivity. A mm, potom ty aktivity, které jsou uspůsobeny, individuálně uspůsobeny, e, tak tak eh, pokud ta pomoc tady dorazí, tak je eh, možné tedy individualizovat ještě více tu pomoc a je možné tedy, aby ti eh, propuštění se adaptovali. Pokud jde o míru spolufinancování, podle našeho názoru stávající situace, kdy došlo k zablokování a tedy těch 50%, to nemůžeme financovat proč? To je krok zpět. To je krok zpět. My ani nechápeme proč, když máte nějaký fond, eh, který má tedy své stroje vyčleněné a má pomáhat v době krize. Přece teď my jsme v, v hluboké krizi. A eh, eh, takže my si myslíme, že mm, zde Eh, ono se hovořilo o 75%, 80% dokonce. Takže eh, čím větší bude ten příspěvek z komunitárního rozpočtu, tím lepší budou výsledky. A to tež platí pro počet zaměstnanců, eh, těch pr- pracovníků, 500 pracovníků. Hmm, to je možná hodně. Ten limit by mohl být 300. Ve Španělsku tam hm, ta výroba především probíhá na úrovni středně velkých podniků nebo konce malých podniků. A takže mm, teď, mm, e, když mm, a, takže by bylo vhodnější tam mít těch, ten by 300 zaměstnanců. To by bylo jednodušší o tom čerpat z tohoto fondu. A teď, abych zareagoval na kolegu zde z parlamentu, tedy španělského poslance. A e, pan, pan, chci poděkovat panu Serkasovi a, i Eh, chci poděkovat za misi eh, Evropského parlamentu ve Španělsku, kdy eh, a ten se ptal na zemědělství. My nechápeme, proč, proč do toho globalizačního fondu se dává teď zemědělství. To podle našeho názoru je úplně, úplně mm, špatně protože zemědělská politika má své vlastní zdroje, svoje tradiční zdroje a má své etablované místo v komunitárním rozpočtu. A my nechápeme, jak tedy bychom část, tak významnou část toho globalizačního fondu mohli věnovat na zemědělství. E, přece zemědělství má daleko e, větší své místo a své zdroje. A to si myslím, podle našeho názoru, to by úplně eh, znamenalo, že se míjíme cíly eh, tohoto fondu. Eh, my zde tak dobře, tak si vytvořme speciální fond pro zemědělství. Ale hm, takže já si myslím, že naše podle našeho názoru z toho eh, my nepodporujeme tedy, aby zemědělství bylo součástí tohoto fondu. A další téma, paní předsedkyně, milí hm, pane řečníku, já vás budu muset přerušit, takže ještě jednu větu, a hm, abyste řekl eh, takové hlavní své sdělení a hm, potom musíme přejít k dalším. Tedy ten Fond pro přizpůsobení se globalizaci je významný fond pro pomoc osobám, které přišly o práci e, v situaci masivních propouštění. Je to významný fond, který je třeba zachovat a usnadit maximálně financování, čerpání a řízení toho fondu a je třeba i na druhé straně e, více do toho zapojit všechny Eh, subjekty, ať jsou to sociální partneři, ať jsou to tedy regionální subjekty, lokální subjekty a třeba by měl podporu všech institucí. Pan předseda, děkuji, pan Husman. Tak jenom rychle. Věková hranice. Osobně s ohledem na demografický vývoj z si myslím, že by to asi nemělo smysl. Možná, že bychom mohli umožnit odstupňování podle věku a případně přechod eh, do důchodu. Otázka lhůty žádosti. Dejme tomu 6 měsíců by bylo reálných. Pokud je o otázku delokalizace, kterou jste tu naznačila v souvislosti s Nokií, veřejnost to tak vnímá eh, v Německu, ale to ten proces vypadá jinak. Nejdříve se sociální partneři na úrovni podniku musí dohodnout na sociálním plánu, to znamená také, kolik lidí bude propuštěno, převedeno a teprve potom nastoupí EGF i když podniky, které, kde hrozí eh, propouštění, se na to dívají jinak, tak my okamžitě říkáme, dobré, máte krizi, ale máte úroveň sociálních partnerů, na té se dohodněte a pak uvidíme, jaká případná opatření v rámci národní politiky na trhu práce a EGF přicházejí v úvahu. Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí zodpovídá za žádosti. Eh, do EGF máme dohodu pro operativní opatření se Spolkovou agenturou práce. A pokud se dohodnou sociální partneři na sociálním plánu, na propouštění, tak zapojíme příslušné transferové společnosti. Tolik k tomu. Veřejnost to vnímá takto, jakože podniky se na nás obrátí a pokusí se včas navázat kontakt a co by mohli využít z EGF, aby mohli případně propustit třeba ještě více lidí. Eh, sice je to iritující pro ekonomiku, pro hospodářství, ale funguje to tak, jak jsem popsal. Co se můžeme poučit z EGF, z ESF? Možná, že jednu věc, kterou diskutujeme s komisí teď, pokud je o ESF a nové nařízení tak zcela jistě je to větší koncentrace a přesnější používání nástrojů. To znamená, jaký přínos má ten nástroj konkrétně. Pokud máme cíle, které jsme si definovali, tak abychom dospěli k úspěchu, nebudu dlouho hovořit, my se vyslovujeme, pokud je o EGF, nové nařízení, aby zůstalo zůstala zachovaná orientace EGF na trh práce, aby se to nerozředěvalo. V tuto chvíli zažíváme opak. Vidíme, že je to eh, situace, kdy my se musíme soustředit na nástroje, na trh práce, musíme je spojovat a ESF se modernizuje, a EGF eh, by šel teď o krok možná o dva zpátky. Pak to byla otázka procesů, to jsem popsal, plnění, kofinancování pro nás v Německu. To jde především z příspěvků Spolkové agentury práce, my nemáme v rozpočtu žádné prostředky na to, takže abychom mohli takto pracovat, vyžaduje to celou řadu opatření i e, vzdělávání celých skupin, tak, aby bylo možné toto s EGF dělat. Pokud jde o to zrušit EGF nebo ne, já už jsem řekl, že za Německo, když se na to podívám, tak zjistíte, že v roce 2006-2007 už se diskutovalo, hovořilo se ve smyslu proti EGF jako nástroji a v této situaci jsme v radě, to vám mohu takto oznámit, že pokud jde o novou formu, operativní formu EGF, tak i tu Německo odmítá. To je německé stanovisko k tomuto tématu. Děkuji. Já jsem překvapená. My jsme vás pozvali a vy eh, eh, nás eh, žádáte, nebo říkáte, že v Německu nejlépe se využívá tento fond ale zkušenost je taková, že musíme vyvodit po naučení a dát je do, do, no, do nového nařízení, ale mm, takže a teď najednou to, co funguje, tak v Německu snad nechcete. Já to neříkám přímo na vás, to je spíše poznámka na vaši vládu, ale nicméně jsem překvapená, obrovsky překvapená nad tou vaší pozicí, když to slyším. Mm protože to zrovna eh, Evropy by asi nedalo efektivní nástroje, jak bojovat proti krizi. To, co říkáte. Paní Harkin, vy chcete ještě slovo? Just if I have to... Jenom dvě minutky, nebo minutku. Měl bych ještě otázku. Poslední řečník hovořil o postoji německé vlády. Eh, řekl, že nepodpoří novou pozměněnou verzi. Eh, hovořil o Eh, zahrnutí zemědělců a definici krize. Jsou zde ještě nějaké další věci, které představují problém pro Němce? Děkuji, že dáváte možnost hostovi, aby to precizoval, ale já jsem to pochopila, eh, že ano, to je ta pozice eh, Německa již od samého počátku toho, fondu, takže nic radikálního. Žádná radikální změna, pane Husmane, prosím. Also ich könnte jetzt Možná bych se mohl vyjádřit k pojmu krize. E, ty, já jsem zmínil dva body, ty jsou důležité, ale já sám si myslím, když parlament e, udělá opravné mechanismy, pokud jde o zemědělství nebo vyjasní definici krize, tak pokud vím a znám německé stanovisko v radě, tak to nezmění ani ťuk a skutečně to stanovisko je takové, jak jsem popsal. Jasné ne, pokud je o EGF. To je to, co vám musím sdělit. Aha, tak vy nám tady potvrzujete, vy nám potvrzujete velice pozitivní charakter německé zkušenosti, když jste vy využívali tento fond, takže to potvrzujete, že to bylo pozitivní. No je to trochu komická situace pro mě. Já zodpovídám za EGF, takže jsem vám popsal, jaké e, výsledky jsme měli. Také jsem jasně řekl, že v celkovém rámci e, politiky trhu práce je to skutečně jenom ta malá část, taková třešnička na dortu a popsal jsem, že i kdybychom tento fond neměli, tak máme národní opatření na trhu práce, která můžeme použít a která bychom použili. Samozřejmě eh, eh, je to tak trochu otázka vlády, ale spolková vláda má většinově tento názor. Merci, merci de Děkuji. Děkuji za tato upřesnění, která jsou pro nás významná. A pokud jde o další etapy zprávy paní Harkin, tak e, vše je zatím docela otevřené, poněvadž především musíme e, zprávu dát k překladu a potom jednat s rozpočtovým výborem. Ne, ne, ne, ne, myslím, se výborem pro zemědělství a uvidíme, jak to všechno zorganizujeme časově. Děkujeme, děkujeme mm, našim hostům za eh, velice užitečné informace a já myslím, že to byla dobrá, užitečná eh, otevřená diskuze. A nyní bod 14. Zde dám slovo panu Frederikovi Dardenovi, který nám představí pozměňovací návrhy ke svému stanovisku, které se týká eh, mm, posílení hospodářského rozpočtového dohledu nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o finanční stabilitu v eurozóně. Tak, pane zpravodaj, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, Možná mám počkat chvilku. Merci. Euh, donc... Takže nejprve chci eh, říci, že bylo předloženo hodně návrhů, asi 90 návrhů bylo předloženo, mm, z čehož eh, některé eh, v podstatě byly již převzaty ve zprávě a některé doplňující, ty jsem ještě předložil já. Zhruba řečeno, tyto návrhy no v podstatě Eh, celkem souzní a můžeme být eh, pro většinu z nich. Eh, tam jde spíše o kompromisy a mm, takže já stínovým příští týden navrhnu nějaké ty kompromisy a se píšeme společně. Nicméně pár poznámek. Nejprve je to otázka kompetenční. Kompetent zástupce našeho výboru eh, ohledně některých pozměňovacích návrhů, které spíše by měly spadat pod výbor EKON, ekonomický výbor, především tam, kde se hovoří o eh, těch nových postupech, eh, kde se hovoří o eh, většinovém hlasování v radě. Takže tady asi my bychom si měli ujasnit, že náš výbor Eh, zdali tedy náš výbor se může vyjadřovat k těmto návrhům nebo ne. A pokud ano, tak o nich budeme jednat eh, ve výboru a uvidíme, zdali je odmítneme nebo ne. Takže to je první věc k diskuzi. A druhé téma k diskuzi, eh, které se objevuje v několika návrzích, to je makroekonomická kondicionalita pro přístup ke strukturálním fondům. Zde některé návrhy navrhují zrušit eh, článek 6 odstavec 1 a já jsem předložil pozměňovací návrhu eh, v tom smyslu, že namísto, abyž, aniž bychom eh, podporovali Eh, ty státy, tak spíše bychom jim měli pomáhat a používat různé nástroje solidarity, tak uvidíme nakonec, jaká je ta nejlepší strategie. A další, závěrem, další věc, kterou jsem chtěl zdůraznit, je kategorický postoj některých skupin a především některých členů, kteří předkládají pozměňovací návrhy zrušit, zrušit hm, tedy eh, hm, ten balíček, eh, ten six-pack, já nevím, hm, zdali, eh, to záleží na našem postoji, který máme, zdali six-pack, two-pack, ale já myslím, že my bychom měli eh, spíše pojmout tento dokument jako něco, co respektuje strategii 2020, co se týče růstu, zaměstnanosti a využít tedy této příležitosti a zdůraznit to v tomto stanovisku. Takže to je pan informací k pozměňovacím návrhům. Děkuji. pan Doba. Ik heb ook een aantal uh, amendementen en opmerkingen geformuleerd op het... Děkuji, paní předsedkyně. Já mám několik připomínek k tomu, co zde zaznělo. Celkově souhlasím s návrhem komise, to znamená, že souhlasím také s panem Dardenem, že rozšíření je zde důležité, protože je potřeba, abychom e, doprovázeli země při strukturálních reformách. Zároveň ale musíme podporovat e, sanaci rozpočtu. V celé řadě eh, pozměňovacích návrhů eh, vidím něco, co mohu podpořit, ale myslím si, že je potřeba, abychom k věci přistupovali inteligentně, protože eh, se někde na papíře napíše, že jsou pracovní místa důležitá, neznamená to, že to bude uvedeno do praxe. Já také souhlasím s odkazem na článek 28 listiny základních práv ale bez ohledu na základní právo na tarifní vyjednávání chtěl bych zdůraznit eh, také právo na práci. Proto jsem předložil pozměňovací návrh a doufám, že zpravodaj eh, tento pozměňovací návrh podpoří. A pokud chceme větší růst a větší zaměstnanost v EU, samozřejmě potřebujeme provádět také strukturální reformy v Evropě. Spravodaj eh, už to zmínil možná za to nejsme, zde nejsme kompetentní ve výboru. Nicméně myslím si, že my jako výbor musíme vyslat signál, že o těchto věcech přemýšlíme, o tom, jak provést strukturální reformy v Evropě. Proto jsem předložil dva pozměňovací návrhy. Jeden se týká toho, že jak se ukázalo v minulosti, Některé členské státy nejsou schopny jeden druhého kontrolovat, to už se souvisí se Sixpack. Já myslím, že to tedy eh, odpovídá už schváleným textům a dále poukazuji na situaci v národních parlamentech. Myslím si, že je zde naprosto zásadní transparentnost a otevřenost. Musíme zajistit demokratickou legitimitu. Já se velice těším na konstruktivní spolupráci se spravodajem, především pokud jde o to, ehm, abychom dospěli ke kompromisním návrhům. Děkuji. Jenom vy jste zmínil jedno téma, které možná eh, bude znamenat, že předložíte vaše návrhy třeba spíše ve výboru Ekon než tady. Ekonomický dialog to eh, nespadá striktně do kompetence tohoto výboru, takže prosím, aby jste informoval sekretariát i potom abychom věděli tady, které ty pozměňovací návrhy třeba by byly problematické z pohledu kompetenčního, aby zde byly tedy staženy a aby jste potom eh, mohla respektovat i eh, lhuty pro pozměňovací návrhy ve výboru Ekon, paní Zuber. Eh, no- Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla říct něco k našim pozměňovacím návrhům. Já jsem předložila pozměňovací návrhy, abych zdůraznila, že bychom měli eh, zamítnout návrh komise. Já se domnívám, eh, že tato opatření pro eh, rozpočtový a hospodářský dohled by mohla vést eh, k dalším úsporným opatřením. A něco takového by mohlo mít velice negativní dopad. Eh, tato opatření jsou velice tvrdá a ovlivňují každodenní život eh, člověka. Ale samozřejmě musíme zohledňovat realitu dneška. Myslím, že v tomto výboru se musíme zamýšlet nad úspornými opatřeními a nad tím, jakým způsobem jsou aplikována v jednotlivých zemích zvyšují pracovní dobu, lidé musí pracovat déle, je snažší lidi vyhodit z práce. A jsou to také věci, které povedou k nezaměstnanosti. A to zcela přímo. Nejenže způsobí více nezaměstnanosti, ale bude těžší lidi zaměstnat v budoucnu. S ohledem na to, že Evropská unie prochází hospodářskou recesí, tato opatření skutečně zabraňují jakémukoliv hospodářskému růstu nebo vytváření nových pracovních míst. Vím, že zde musíme nalézt určitou rovnováhu. Nicméně je jasné, že když nebudou podniknuty žádné kroky, nedojde ani k hospodářskému růstu. To je tedy i náš postoj. Náš postoj je zamítnout návrh komise. Paní Turunen. Uh, that was very quick. Um, some, some... Rychle jsem se dostala na řadu. Já se omlouvám, že jsem přišla trochu později, ale předpokládám, že eh, si nezměnil svůj názor, který já znám. Pokud jde o ten režim jako celek. Je to dvojbalíček, který přichází po balíčku šesti zpráv. A my se vydáváme stejným směrem, který již byl stanoven. A zde jde o veřejný, veřejné rozpočty, o kontrolu dluhu, veřejných rozpočtů. Samozřejmě toto nevyřeší krizi, to můžeme říct jasně. Jsou zde některé eh, prvky, které jsou procyklické, které mohou situaci ještě zhoršit. To už zde zaznělo. Ale i s ohledem eh, na to, že my jako výbor musíme uznat, že tohle zkrátka přijde, ať to chceme nebo ne. Eh, zkrátka to bude existovat. Eh, už rada nás eh, požádala, abychom urychlili jednání. Já si myslím, že bychom se tedy měli snažit o to zajistit, aby ten obsah byl trochu vyrovnanější. Jde zde o programy pro země, které mají eh, velké obtíže. Eh, myslím si, že řešení pro tyto země musí zohledňovat eh, také růst a zaměstnanost. Nemůžeme se soustředit jenom na rozpočet, na omezování rozpočtu a zapomínat na další aspekty, na sociální aspekty, na strategii růstu a zaměstnanosti a na cíle EU 2020. Musíme tedy brát tyto věci v potaz stejně tak jako samozřejmě rozpočet. Eh, vyrovnaný rozpočet. Eh, myslím si, eh, že by se nám mohlo podařit jako výboru výrazně zlepšit návrh. Doufám, že Ekon nás v tom podpoří. To je tedy i náš přístup. Chceme jít stejným směrem, kterým už jsme se vydali. Je jasné, že tyto věci budou schváleny, takže snažme se, aby ten obsah byl co nejlepší. Myslím si, že zpráva Derda nebo celé to nařízení může být užitečné pro země, které mají závažné obtíže. Protože v současné době je to neregulované. To, co se děje v Řecku, když se podíváme na vztah Řecka a komise, nejsou zde žádná pravidla. Není zde žádná právní ochrana a to znamená, že dochází ke snižování mest, komise předkládá návrhy týkající se výše mest a my zde můžeme například eh, navrhnout sociální doložky na ochranu mest. Takže já se domnívám, že je dobré, aby zde byla nějaká jasná právní pravidla eh, týkající se vztahu mezi komisí a eh, zeměmi, které mají závažné obtíže. Takže to je náš přístup k věci. Já pas Nevidím další řečníky, takže opět dám slovo panu Dardénovi. A než tak učiním, i když zde hodně věcí spadá do výboru Ekon, tak připomínám, že ať je eh, eh, Mm, dejme tomu, eh, ta otázka mm, právní nejistoty mm, závažná, zdali, jak to bude s tou smlouvou a, a tak dále. Takže eh, každopádně strategie výboru ECON bude do sekundární legislativy eh, převést obsah smlouvy a takže to nejmenší, co o tom můžeme říci, že zatím osud toho je nejistý dozvěděli jsme se nedávno, že v Irsku třeba eh, budou muset uspořádat referendum, aby ratifikovali tu smlouvu, tak vidíte, že to je velice nejisté všechno. Nemluvě o jiných státech, eh, které mm, opět mm, toho využívají a chtějí eh, požádat o znovu vyjednání smlouvy. Takže to je všechno ve hvězdách. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat všem eh, řečníkům, eh, že precizovali své pozměňovací návrhy a představy. Jenom bych se mm, eh, ještě, ještě bych navázal na ten poslední příspěvek kolegyně Tunen. Ano, my chceme mít vyvážený dokument a v tom smyslu připravuji zprávu. Chci, aby ty rozpočtové cíle mm, reflektovaly i cíle strategie 2020, tedy sociální eh, cíle, eh, cíle růstu a to, abychom vytvořili pracovní místa, zaměstnanost a některé pozměňovací návrhy ještě posilují tohoto ducha a já si myslím, že eh, na těchto se rychle dohodneme. A myslím si, že pokud to neřekneme my tady, a pokud my to nedáme do našeho stanovisku, tak já si nemyslím, že jiné výbory by to učinili za nás. E, a proto my zde musíme zdůrazňovat maximálně právě tyto prvky a to v rámci tohoto stanoviska a i v rámci diskuzí se stínovými zpravodaji já budu toto prosazovat. Děkuji, paní předsedkyně, říká. E, takže přejeme vám hodně Eh, štěstí při přípravě kompromisu a vím, že výbor Ekon odsunul, posunul harmonogram, mm, protože odsunuli na 12. března pozměňovací návrhy a hlasovat se bude až 26. Eh, dubna. Ne, <clears throat> něco takového. Ale tím v podstatě se nic moc nemění na našem harmonogramu, to znamená, vašimi kompromisními návrhy se budeme zabývat 29. února? Ne, ne. Budeme hlasovat 26. to znamená kompromisními návrhy se budeme zabývat 26. a hlasovat budeme 27. Bod 15. Dám slovo Eh, ty, eh, eh, ke, k tématu společná ustanovení týkající se sledování a posuzování návrhu rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně dám slovo našemu navrhovateli, panu Dojčovi. Jde o zprávu jinak paní Ferreira. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, vážené kolegyně, jak už před několika týdny zaznělo, když jsme poprvé hovořili o tomto návrhu, případně když jsme hovořili o návrhu komise, tak někteří řekli, že potom šesti balíčku, teď máme ten dvou balíček. Kolega Darden už řekl, že jsou to dva návrhy, které jsou velmi těsně spjaté, mají podobné cíle. My jsme dostali v minulých týdnech 80 pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu. A všechny tyto pozměňovací návrhy jsou pro mě důležité, děkuji za ně. Všichni chtěli něco lepšího a já vás mohu jenom informovat o tom, že většina pozměňovacích návrhů byla a je konstruktivní a já s nimi souhlasím. To znamená, že všichni můžeme podpořit tyto návrhy, které zlepšují a doplňují předložený materiál, pokud jde o pakt stability a růstu a pokud jde o cíle strategie Evropa 2020. Jsou tu samozřejmě také návrhy, které nemohu podpořit, to je jasné. Jsou to návrhy typu, který eh, by vedl k nekoherentnosti. Jsou to stanoviska a úvahy, které by se dotkly základu návrhu komise, ale já v zásadě s tím textem souhlasím a to, co se tu navrhuje, alespoň z části, ten text velmi komplikuje a nebylo by to potom čitelné jako právní norma. Ještě jsem chtěl říci, že, ty, že mohu podpořit eh, pozměňovací návrhy, které zůstávají v logickém systému návrhu, tak aby byla vytvořena rovnováha mezi sociálními cíly a cíly zaměstnanosti a rozpočtovými cíly. A všechno vychází z toho, že rozpočtová pravidla jednotlivých států musí být v souladu s tímto návrhem. Vypracuje také kompromisní znění a projednám je se stínovými zpravodaji a myslím si, že bude možnost, aby náš výbor toto stanovisko akceptoval. Monsieur de Baker, pardon, puis... Debaker. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také zpravodaji. Já souhlasím s principy návrhu komise a také s myšlenkou, která stojí za návrhem komise. My bychom byli rádi, aby byly provedeny některé pozměvací návrhy, Myslím si, že odkaz na cíle EU 2020 je velice důležitý. Zároveň musíme odkázat na růst a zaměstnanost a na evropský semestr. Pokud je o odkaz na článek 9 smlouvy a na, na potřebu Evropské, v Evropské unii podporovat eh, zaměstnanost, to je také důležité pro naši skupinu. Samozřejmě to musíme udělat udržitelným způsobem. A to úzce souvisí z předchozí diskusí o vyrovnaných rozpočtech a udržitelné politice zaměstnanosti. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že potřebujeme více zaměstnanosti, pokud chceme, aby naše systémy sociálního zabezpečení fungovaly. je hezké říkat to teoreticky, ale musíme zajistit, abychom měli praktická opatření pro to, abychom dosáhli vyšší zaměstnanosti, abychom vytvořili další pracovní místa. A proto je třeba do návrhu komise něco doplnit. E, na celou řadu z nich už se jste odkazovalo, na celou řadu návrhů. Já jsem předložil návrh e, týkající se toho, že potřebujeme Evropský fond eh, pro eh, případ zadlužení. To je něco, co může zajistit, aby eh, naše sociální systémy a náš trh byl stabilnější. Zároveň členské státy mají předkládat plán komisi a radě týkající se rozpočtu. S tím já souhlasím. Členské státy by zároveň měly mít vyrovnané eh, rozpočty, případně nadbytek rozpočtu. A 3% schodek, o tom lidé říkají, že je to přijatelné. Možná by to mělo být naprosté minimum, o které by se měly státy snažit. A dále je jasné, že by měl probíhat dialog mezi evropskými institucemi a národními parlamenty. Myslím si, že to je zásadní, pokud se máme jeden od druhého něco naučit a vyměnit si vědomosti. Těším se na další spolupráci se spravodajem a dalšími stínovými spravodaji, tak abychom dosáhli kompromisu a dohodli se na tom, kterými směrem by se to mělo vydávat. Pani Turenen a potom pan Darden. Um, um, Děkuji zpravodaji. Eh, za vyjasnění pozměňovacích návrhů. Pokud jde o celý režim, jenom stručná připomínka. Hospodářská zpráva a řízení ano, ale v každém případě to musí být vyrovnané a myslím, že to je něco, čeho se snažíme dosáhnout v těchto dvou zprávách nejde jenom o e, řízení, které se soustředí na snižování rozpočtu, ale je potřeba soustředit se také na dosažení cílů EU 2020. Je třeba mít vyrovnanější zprávu e, hospodářských záležitostí, než jsme měli do posud. Bod, který je pro nás zelené nesmírně důležitý a který jsme zdůraznili a který budeme zdůrazňovat i nadále, je demokratická kontrola. Pokud předáte pravomoce na evropskou úroveň, je třeba, aby zde existovala odpovídající demokratická kontrola. A tento parlament by měl mít možnost zasahovat, stejně tak jako sociální partneři a odpovídající nevládní organizace. Takže to musíme do návrhu, návrhu začlenit. Další věc, e, tu jsme doplnili do textu, měli bychom sem zahrnout e, hodnocení sociálních dopadů když navrhujete nějaké věci zemím, potom by komise eh, měla zvážit sociální dopady. Um, nemusíme to nějak rozvíjet, ale možná bychom mohli stručně říci, co je sociální hodnocení sociálních dopadů pro nás. Jedná se o nezaměstnanost, eh, sociální zabezpečení, eh, sociální vyloučení a chudoba a také mzdy. Takže možná bychom eh, měli stručně popsat, co by hodnocení sociálních dopadů mělo obsahovat. Myslím si, že to je nesmírně důležité společně s tím demokratickým dohledem a celkovou vyvážeností. Těším se na další spolupráci. Já zopakuji to, co řekl pan Derda. Tento výbor má nejenom právo, ale také povinnost tentokrát se jasně vyjádřit k hospodářským politikám v EU, že tyto politiky musí přispět k růstu a zaměstnanosti, jinak nevím, k čemu bychom tady byli. Darden. Pan Darden. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom dvě poznámky. Naše eh, pozněvací návrhy k této zprávě eh, v zájmu koherentnosti, hm, která je důležitá, eh, tak v podstatě sledovali stejnou filozofii, jako jsme teď slyšeli, to znamená, abychom měli vyvážené rozpočtové politiky, které budou prorůstové dlouhodobě, střednědobě budou vytvářet pracovní místa a základním cílem je sociální začlenování, boj proti chudobě. Eh, takže my jsme se drželi také této filozofie v těchto návrzích a samozřejmě jsme vstřícní eh, k diskuzi se zpravodajem. Paní předsedkyně. Zpravodaj. Köszönöm a tisztelt kollégák véleményét egy Děkuji, děkuji kolegům. Musím přiznat jednu věc. Jsem velký fanda dvojbalíčku. Nemyslím teď konkrétně návrhy komise, ale před 15 lety zabili repera amerického s tímto názvem a to byl Tupek. A nechci, aby náš Tupek, tedy dvojbalíček, zažil stejný osud. Tak to je jedna věc. S přístupem kolegů souhlasím. Musíme vytvořit eh, rovnováhu a musíme postupovat tak, aby se snížily deficity rozpočtů, ale současně nám jde o rovnováhu také v sociálních otázkách a zaměstnanosti. A v tomto duchu vítám návrhy, které dostanu a budu se snažit o to, abych zachoval jasnou linii, kterou vypracuji. Výborně, takže určitě budete muset se podrobit stejnému časovému režimu, jako to je u zprávy pana Dardena, což znamená, že 26. Eh, budeme eh, zkoumat vaše kompromisy a hlasovat budeme 27. Tím se dostáváme k poslednímu bodu našeho programu, což je Eh, projednání pozměňovacích návrhů, jejich 140, které byly předloženy k návrhu stanoviska paní Cimerové a jde o zprávu pro výbor, stanovisko pro výbor FAM, eh, uplatnění zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocenou práci. Paní eh, navrhovatelko, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vy už jste sama zmínila, že sto, máme 140 pozměňovacích návrhů a to z různých frakcí, ze všech frakcí Evropského parlamentu. To se také nestává často a jsou to pozměňovací návrhy dokonce od poslanců, kteří nejsou členy výboru. Je tady celá řada návrhů, kteří jsou členy v tohoto výboru a také výboru pro ženy. A myslím si, že to už ukazuje, že pokud jde o cíle, tak máme koherentnost, jde o to vypracovat stanovisko i zprávu ve výboru pro ženy. Tento týden jsem měla možnost zúčastnit se diskuze ve výboru pro ženy a ještě jednou jsme si tam eh, vyslechla eh, cíle a mohu říci, že na základě předložených pozměňovacích návrhů s nimi z velké části souhlasíme. Pokud je o pozměňovací návrhy jako takové, já sama také jsem dala 14 pozměňovacích návrhů, což je 10 celkového počtu. Souvisí to s tím, že to stanovisko od začátku musí být obecné a krátké a proto jsem to chtěla pokud možno upřesnit. Ostatní pozměňovací návrhy, které přišly, jdou z velké části jedním směrem, mají stejný záměr. To si myslím je velmi dobré a myslím si, že je to spíš otázka eh, politického řádu, protože tam vždycky je to eh, otázka dodat to k příslušnému článku, tak aby se nám ale ne ztratila dosavadní struktura, kterou tam máme. Myslím si, že to bude slučitelné. Příští týden eh, jedu, budu mít také eh, poradu, kterou zorganizuji k těmto pozměňovacím návrhům jde o lepší slučitelnost soukromého a profesního života, otázka péče o děti, otázka práce na částečný úvazek, zejména tam, kde je to u um, určitých pracovních míst, dále uh, statistiky, uh, vyhodnocovací základ, uh, rovné postavení obou pohlaví. Zmiňuji se o tom, protože od tohoto týdne Eurostat má novou statistiku, kterou zveřejnil a je otázka, zda budeme muset dělat nějaké opravy v našem stanovisku, protože my máme k dispozici teď už čísla za rok 2010, posud jsme měli jenom 2009, Tady se hovoří o nedostatku o 16,4 27 států celkem. Eurostat má 16,8 a podle mého názoru je to způsobeno především tím, že například Polsko je teď na 1,9 a to znamená, že bude muset udělat desetiprocentní skok na 1,8 a podle mého názoru to ukazuje na problém statistik a kritérií pro tyto statistiky. Na to se budeme muset ještě podívat a přeskoumat to, abychom věděli, že máme skutečně srovnatelné informace. Ještě jednu věc Kolegyně Steinruková navrhla, aby, aby den eh, rovného odměňování, eh, který by měl být vlastně zítra na evropské úrovni 2. března, že by měl být spojen také s eh, akčním dnem, ale já poukazuji na to, že členské státy mají pro tento Equal Pay Day úplně Eh, odlišné pravidlo, čili jeden jediný evropský neexistuje. Možná, že bychom mohli zvážit nějaký ústní pozměňovací návrh tak, abychom zvýšili tu pravděpodobnost, že když to chceme, tak aby to bylo úderné také na venek, eh, aby to bylo v jeden den. Dále jsou tu pozměňovací návrhy, které se týkají konceptu flexikurity. Myslím si, že tady bude obtížnější najít kompromis, protože většina z těchto návrhů eh, se na tento koncept dívají vážně, na rozdíl ode mě, ale uvidíme, budeme jednat. Jedna poslankyně podala, a to je jediná, jejíž návrhy jsou víceméně v protikladu s tím, o co nám jde. Takže myslím, že její návrhy nenajdou většinu, většinovou podporu. Uvidíme. Um, Madame Estrela. Paní Estrela a potom pan Koslovský. Estrela. Obrigada, senhora presidente. Em do Děkuji, paní předsedkyně. Jménem socialistů a demokratů bych chtěla říci, že celkově souhlasíme s návrhy, které předložili nejrůznější kolegové, i když jsou zde samozřejmě i některé, se kterými souhlasit nemůžeme. Myslím, že zde musíme odvést ještě hodně práce a já samozřejmě jsem ochotná spolupracovat se spravodajkou a snažit se nalézt kompromisy, které umožní usnadnit hlasování a které také zlepší celý text, který poté pošleme odpovědnému výboru, tedy výboru pro ženy. Je to důležité téma, zpravodajko na to odkázala. Poukázala na to, že v této oblasti došlo k určitému pokroku, ale některé věci se také eh, zvrátily. Podle údajů Eurostatu v roce 2010 došlo ke zlepšení. Uh, ze 17,5 na 16,4 Nicméně eh, podle údajů v roce 2004 ten rozdíl byl 14 Takže je to boj, ve kterém musíme pokračovat, protože pokrok je velice malý. I když zde už nějaký pokrok je, v některých oblastech se dělají kroky zpět. Předložili jsme tedy některé pozměňovací návrhy a cílem je podpořit eh, nejlepší praxi v podnicích. A tak, aby zde existovala motivace, případně, aby zde také existovaly sankce v případě nepřijatelné diskriminace. Například víme, že ženy jsou často znevýhodněny, pokud jde o kariérní výhled. Často třeba eh, nemají takové bonusy eh, nebo ocenění za produktivitu a především pokud jdou třeba na mateřskou, a to je forma diskriminace, proti které musíme bojovat. Pokud jde o plat, domníváme se, že potřebujeme, aby eh, platové tabulky byly eh, mnohem transparentnější. Eh, Platové tabulky jsou samozřejmě dostupné ve veřejném sektoru, tam to není problém, ale je to problematické v soukromém sektoru. Tam jsou čísla ukryta. Lidé, kteří pracují eh, v soukromých společnostech, často nevědí, kolik dostávají jejich kolegové. Eh, mimo jiné to znamená, že nemáme spolehlivé zdroje údajů o rozdílech v platech. A já mám také určité obavy, pokud jde o způsob sbírání údajů. E, systém e, sběru údajů se v celé řadě členských států dostatečně nevyužívá. Takže nevíme, jestli ty důkazy o pokroku jsou skutečně spolehlivé. Došlo k tomuto výraznému zlepšení v Polsku to je údaj, který bychom měli být schopni použít. A na závěr, myslím, že je důležité, že hodinová mzda není jediným ukazatelem, který eh, můžeme eh, použít. Eh, plat se skládá z dalších prvků. Někteří dostávají různé příplatky, nikoli. Většinou se jedná o lidi, kteří jsou eh, výše postaveni ve společnosti. Ženy často pracují na částečný úvazek, mají krátkodobé smlouvy a nejistá pracovní místa. A to znamená, že jsou mnohem více eh, postihovány, pokud jde o nějaké příplatky. Myslím, že zde můžeme společně vypracovat dobré návrhy, které budou řešit rozdíly v platech. Je to stará věc. V podstatě jde zpět na začátek Evropské unie. Od roku 1957 se tato věc zmiňuje ve smlouvách. Takže to je skutečně něco, co také navazuje na umluvy ILO. Eh, pan Koslovský a potom paní Irš. Hirš. Já chciałbym představit stanovisko mojej koleżanki. Děkuji, paní předsedkyně. Já zde hovořím jménem kolegyně paní Skředlevské, která je stínovou zpravodajkou a která se nemohla účastnit této diskuse. A pokud je o stanovisko, pozměňovací návrhy eh, přispívají ke stanovisku, obohacují ho. Bohužel nebylo možné vyhnout se opakování, nicméně doufám, že kompromisy, které navrhne paní Zimmer, eh, učiní text transparentním. Eh, já bych chtěl říci, že moje politická skupina podporuje většinu návrhů. Nicméně problematické v současné době jsou sankce pro podniky. Podniky už musí platit peněžité tresty ve chvíli, kdy soud rozhodne ve prospěch eh, žalující strany. Já bych eh, podpořil aktivní účast sociálních partnerů, pokud jde o podporu rovných platů. Nicméně nejsem přesvědčen o tom, že bychom měli fragmentovat Evropský sociální fond, že by měl řešit otázku platu. A naše skupina bude hovořit eh, o novém pozměňovacím, novém návrhu ze strany Evropské komise. Pani Hirš, potom paní Harkin. Já jsme... Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat kolegyně Cimerové za její práci. I když je to téma, které nás konfrontuje každým rokem, tak jsme ho bohužel stále ještě nevyřešili a to si myslím je smutné. I přesto si myslím, že je to téma, které má mnoho fazet a celá ta oblast je důležitá. Jak je možné, že ženy se v některých případech dostávají do profesí, eh, kde jsou už od začátku horší platy. Takže v podstatě je to tlačí na hranici chudoby. Ještě ke stejnému platu. Myslím si, že je jeden důležitý faktor to, že ženy pracují často v nízkoplacených nebo z málo placených profesích, ale ten rozdíl mezi ženami a muži je stále velký, takže i tady je to otázka vytvořit eh, motivační systém pro ekonomiku a s ohledem na demografický vývoj bude ekonomika odkázaná stále více na ženy, takže si myslím, že podniky mohou vlastně si dělat reklamu tím, že platí stejný plat ženám i mužům. Myslím si, že by to pro ně mohla být dobrá reklama a měli bychom se pokusit jít i touto cestou a vytvořit motivační systém, říci ano, chceme kvalifikované ženy a chceme, aby eh, muži i ženy pracovali za stejný plat. Myslím si, že nemusí to být vždycky jenom negativní. Madame Markin. Paní Harkin a potom paní Cornelisen. Thank you. I'm... Děkuji. Eh, já zastupuji paní Siri Ovir, která je stínovou zpravodajkou. Eh, mám poděkovat eh, paní navrhovatelce Cimer za předložené návrhy a jenom několik obecných připomínek. Rozdíl mezi odměnami žen a mužů jsou velké, nicméně statistiky, které jsou dostupné, eh, znamenají, že můžeme srovnávat jenom eh, hrubé eh, hodinové mzdy žen a mužů. Je zásadní, aby existovaly stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocenou práci je třeba, abychom požádali o statistiky, které popisují rozdíly Eh, mezi odměnami žen a mužů. Je potřeba, aby členské státy monitorovaly platy, eh, aby nebyly údaje dostupné jenom o hrubé hodinové mzdě. Kolegyně souhlasí s pozměňovacími návrhy, ale eh, ptá se, zda tyto návrhy nám skutečně pomohou zlepšit situaci velkých rozdílů mezi odměnami. Thank you. Děkuji paní Kornelisen. Ano, tato zpráva v podstatě částečně opakuje zprávu, kterou už jsme měli v minulém funkčním období, kdy ale Evropská komise nereagovala, jak měla, takže jsme se k tomu opět vrátili. A my jsme tedy apelovali na to, aby eh, Evropská komise přijala legislativu, ale poté eh, eh, do toho eh, padla Lisabonská smlouva, kde my máme určitá větší práva. A souhlasíme, že rozdíly v odměňování je něco, co je zneklidňující, že se to nesužuje. naopak je to pořád ještě velký rozdíl a je tudíž třeba přijmout více kroků a doufám, že ta zpráva k tomu eh, přispěje. My jsme předložili pouze jeden návrh a to je, abychom skutečně silně apelovali na Evropskou komisi, aby zareagovala, to znamená přišla s legislativní iniciativou. Já doufám, že náš návrh bude podpořen a ještě jednou děkuji paní Zimerové za zprávu. Doufám, že náš návrh podpoříte. Paní zpravodajka. Já vielen Dank. Ich fange... Děkuji. Začnu hned u vás, paní kolegyně. Samozřejmě, že podpořím všechny iniciativy a pozměňovací návrhy, které směřují k větší konkrétnosti a účinnosti našich požadavků, které také ozřejmí, že nám pomalu dochází trpělivost, když eh, jde o komisi a jejich chování. Já jsem byla úplně překvapená, když jsem slyšela komisi na výboru pro ženské otázky, které vedla paní Bauerová a skutečně si myslím, že bychom měli pracovat velmi přesně. Návrh stanoviska je strukturovaný také tak, aby umožnil další upřesnění. Tak jsme to plánovali od začátku a Souhlasím s mnoha iniciativami a myšlenkami, které tady zazněly, například to, co uvedla paní Hirš. Je to velmi zajímavé, když, řekneme, když uvedeme jen, nejen sankce, ale na druhé straně také pozitivní prvek s tím, proč bychom eh, u těch aktivních podniků, které eh, pracují, proč bychom to neuvedli a proč bychom neudělali cenu, kterou vypíšeme pro takovéto firmy. Trochu mě překvapuje, možná je to jenom nedorozumění, to, co říkala paní Estrela. Já jsem se na vaše návrhy SAD dívala a myslím, že není nutné bojovat se mnou o kompromis. Je třeba, aby ostatní návrhy, které jdou podobným směrem, abychom tady našli kompromis na společné znění. Myslím, že se shodneme, pokud by to bylo podle mě, tak všechny návrhy, které přišly, bych eh, tam zapracovala, ale chceme mít stanovisko výboru takové, které bude čitelné, takže uvidíme, jak to zpracujeme. Paní Harkin, vaše otázka na pozměňovací návrhy, nakolik nás přiblíží k řešení problému, to velmi dobře rozumím, ale obávám se, že se budeme muset zabývat touto otázkou a zase v nejbližší budoucnosti. Je to otázka odpovědnosti parlamentu a dalších eh, iniciativ eh, žen, inici, žen, které se brání, které to chtějí tematizovat, abychom řekli, máme svůj názor a komisi a vlády členských států v tom nenecháme samotné. Takže ještě jednou děkuji za všechny informace. Na příští týden rozešlu pozvánky, tak abychom, pokud je o pozměňovací návrhy, pokročili. Děkuji. E, merci. Děkuji. Takže na základě vašich kompromisů budeme 26. E, vést diskuzi a hlasovat 27. což znamená, že výbor FAM bude mít k dispozici naše stanovisko a budeme moci hlasovat eh, v druhé květnové plenárce. Tím jsme skončili schůzi a eh, sejdeme se 26. a 27. opět.